Ladies and gentlemen. Dámy a pánové, vážení kolegové, vítejte na odpoledním jednání. Nyní nás čeká veřejné slyšení do půl čtvrté. Příslušný bod na programu se nazývá Období po arabském jaru, další postup pro Blízkého východu a severní Afriky. Jak víte, od počátku povstání v roce 2011 náš výbor bedlivě sledoval vývoj v regionu. Během tohoto funkčního období jsme absolvovali několik výměn názorů, ale také mise do těchto zemí a vidím tady kolegy, kteří se těchto misí účastnili. Tato zpráva tedy přichází právě včas, protože můžeme schrnout eh, to, co bylo vykonáno a politiku EU. A Především také můžeme posoudit jejich efektivitu, což je nejdůležitější. Tato zpráva je také příležitosti na konci tohoto funkčního období vyhodnotit, co EU za roky udělala na podporu těchto zemí v jejich legitimních demokratických snahách, ale také můžeme navrhnout nové oblasti potřebné podpory. Než dám slovo našemu zpravodaji panu Benefejovi, který tamhle dole sedí, je to tak správně? Myslela jsem, že byste možná mohl sedět někde nahoře, ale budíš, než dám tedy slovo panu Benefejovi. Přivítám naše dva hostující řečníky, které jsme pozvali v eh, abecedním pořadí pan Mutas Adam eh, je mezinárodním ředitelem pro Syrii v Oxfam a potom také vítám Natali Toči, kterou mnozí z nás znají. Je ředitelkou eh, Ústavu pro mezinárodní vztahy a zvláštní poradkyní místo předsedkyně komise a zvláštní eh, vysoké představitelky paní Mogherini a také je eh, honorární profesorkou na univerzitě Tübingen. A všichni také známe paní Toči jako autorku globální strategie o které jsme tady mnohokrát diskutovali. Takže vás eh, oba vítám a nejprve dám slovo panu Benefejovi, potom paní Toči a nakonec panu Adamovi. Prosím. Děkuji, pane předsedající. Dobrý den všem. Já jsem rád, že tady dnes mohu být jakožto zpravodaj pro období po arabském jaru. Děkuji především našim dvěma hostům, Natali Toči, ředitelce Ústavu pro mezinárodní věci a zvláštní poradkyni ehm, paní Mogherini a také vítám pana Mutaze Adama ředitele Oxfamu pro Sýrii. Dnes budeme hovořit o velice složitém regionu, který má ale strategický význam pro Unii. Je tedy také základní součástí politiky sousedství. V tomto regionu jsou země, které za posledních osm let podstoupily významné změny, schrnuté pod název Arabské jaro. Byl to vlastně výsledek společenské nespokojenosti, dlouholeté nespokojenosti a tato, tyto změny měly různé výsledky války, někde to byla demokratizace, někde vyhrocení konfliktu, tak jako v Sýrii. Na tomto výboru eh, jsme považovali za vhodné podívat se souhrně na tyto události eh, z hlediska EU, eh, zaměřit se na to, co bylo úspěšné, jaké jsou problémy přetrvávající a podobně. Určitě nám to pomůže ještě dále propracovat tato témata. Eh, Unie reagovala na arabská jara nejprve tak, že tedy podporovala snahy o demokratizaci v roce 2011 v důsledku masových eh, demonstrací, pak se ale objevil mezinárodní terorismus, islamský stát, migrační krize a EU se tedy pak soustředila hlavně na bezpečnost a na stabilitu v těchto zemích a na zastavení migrace. Po přeskumu politiky sousedství v roce 2015 byl zvolen nový kurz a to je působení v terénu. Tato politika má tu zásluhu, že zavedla koncept co-ownership, to znamená společné sdílení cílů a priorit s dotčenými zeměmi. EU byla vnímána jako někdo, kdo přichází zvenku a koho nezajímá vlastně to se v těch zemích myslí. A teď tou změnou EU e e, uznává, svů, že svůj, její vliv v regionu je omezený. Podle mého názoru bychom neměli popírat naše hodnoty ve vztazích s dotčenými zeměmi. Po třech letech působení se eh, objevuje, že eh, se jsou tam někdy znovu autoritativní režimy, ale i ty spolupracují v oblasti bezpečnosti a migrace. Eh, také Někdy se e, vlastně tyto země soustředí na obchod, aby pak EU přivírala oči nad problematikou lidských práv. Je tedy třeba najít rovnováhu mezi stabilitou a bezpečností na straně jedné a mezi hodnotami demokracie a právním státem na straně druhé. K tomu co-ownershipu se ještě přidal princip diferenciace. Je to eh, region, kde jsou společné trendy, ale jsou tam historické, společenské rozdíly, rozdílné ekonomické eh, modely a především ty výsledky událostí z roku 2011 jsou rozdílné. A proto je třeba to zohlednit při eh, definování efektivních opatření. Dále má EU eh, globální strategii z roku 2016, kde se zavedl především koncept eh, odolnosti, eh, abychom byli schopni i ty země čelit různým šokům. To se týká jak státu, tak společnosti. Myslím si, že toto je důležité, důležitá změna paradigmatu, kdy věnujeme větší pozornost lidem a občanské společnosti. Také oni by měli sehrávat větší úlohu ve změnách. Eh, když se podíváme na eh, tuto strategii, tak vidíme, že eh, pokud je stát odolný, je odolná i společnost díky demokracii, důvěře v instituce a udržitelnému rozvoji. Pouze takový stát pak může zajistit udržitelnou bezpečnost svým vlastním občanům. Odolnost je dlouhodobým konceptem a proto potřebuje také nový přístup a dlouhodobý přístup z naší strany. Myslím si, že to je klíčové pro nastavení eh, vztahu s eh, tímto regionem. Musíme najít rovnováhu mezi odolností státu a odolností společnosti. Ne vždy to jde ruku v ruce, zvláště v autoritativních režimech. Je také třeba sdílet cíle eh, s těmi dotčenými zeměmi a zohledňovat eh, snahy obyvatelstva. Eh, arabské jaro bylo především projevem krize důvěry občanů v instituce. Bylo třeba vytvořit novou společenskou smlouvu a to musí EU podporovat. Samozřejmě tady jsou i krátkodobé požadavky týkající se bezpečnosti, boje proti terorismu, spolupráce v oblasti migrace. I zde je třeba najít dobrou rovnováhu, aby se neobjevily do budoucna nějaké eh, negativní dopady. Další eh, důležitá věc ve vztahu EU eh, je působení EU a členských států. Státy někdy jednají spíše v národním zájmu než v zájmu EU. E, to je téma, které musíme zohlednit, pokud chceme mít konzistentní zahraniční politiku. E, paní e, Natali Toči určitě nám k tomu bude moci říci hodně, bude moci vyhodnotit konkrétní působení globální strategie za první dva roky. Také jsem rád, že tady je pan Adam, který bude hovořit o jiném eh, důležitém rozměru, eh, a to je válka v Sýrii. Osm letech, eh, po osmi letech od protestu proti Asádovu režimu má Evropa důležitou úlohu. Musí povzbuzovat politické řešení krize, což je samozřejmě citlivá záležitost, zvláště teď, když se USA chtějí stáhnout je tady také humanitární problém. My jsme se na to snažili zaměřit spolu dalšími mezinárodními aktéry. Je třeba zajistit eh, dobré životní podmínky vnitřním eh, vysídlencům a Eh, imigrantům, tak aby měli v zemi nějakou perspektivu, eh, aby bylo poskytováno třeba vzdělávání eh, všem tamním dětem. To je důležité pro obnovu země. A my si tedy rádi vyslechneme vaše zkušenosti z Oxfamu, abychom se dozvěděli, jaká je situace. Děkuji mnohokrát našim řečníkům. Myslím, že ty jejich dnešní příspěvky budou velice užitečné pro naši práci ve výboru. Děkuji mnohokrát. Thank you, Rando Benefej. Děkuji, Rando Benefej. A nyní dávám slovo našim hostům. První, první paní Stoči a poté další. Máte každá 10 minut. Děkuji. Je mi potěšením být tady s vámi a hovořit na téma eh, situace po arabském jaru. Ty monumentální změny, ke kterým došlo v regionu a eh, tudíž i v našem přístupu k arabskému regionu, jsou významné. Já bych nejprve zdůraznila tři hlavní východiska od roku 2011 do dneška. Takže za prvé neudržitelnost eh, řady režimů a eh, možnost jejich eh, svržení, to nebylo otázkou zda, ale kdy. A, a tam, kde hodnocení v roce 2011-12 bylo celkem eh, nesporné, až léta 2017 a 18, eh, tedy bo, ta témata, která na začátku nebyla kontroverzní, se v letech 2017 až 18 kontroverzními staly, kdy mm, začalo docházet zase k jakési autokratické stabilitě a podobně, takže se dá říci, že ten rok 2011 byl důkazem toho, že to není o tom zda, ale o tom, kdy něco nastane. Z prostého důvodu, že Ehm, společenská smlouva v daném regionu byla porušena. Sociální, eh, společenská smlouva 0, 0 eh, eh, byla něco v tom smyslu, že jako my, arabské režimy, poskytujeme, si jaké, poskytujeme jakési služby obyvatelstvu a um, to Eh, tedy eh, jak si za to je poslušné a eh, jenomže v určitém momentu tyto služby už poskytovány nebyly z řady důvodů. Je to otázka nedostatku zdrojů, je to otázka korupce, je to také otázka o úplné exploze neformálního odvětví a ve finále z toho byl nedostatek veřejných služeb, jako třeba v oblasti bydlení a zdravotnictví. A druhé ponaučení z roku 2011 až do dneška ehm, je to, že ke změnám dochází, ale tyto změny nejsou lineární. A jsou to změny složité a komplex, komplexní, nejenom komplikované. Eh, něco komplikovaného může víceméně eh, dvourozměrně eh, mířit někam, ale něco komplexního se týká změn na různých úrovních v různých momentech a to nás přivádí k závěru, že víme, že k té změně dojde, nevíme kdy a nevíme jak. Takže když se podíváme na to, co se tam dělo od roku 2011 do dneška, tak vidíme, eh, že k těm změnám dochází eh, mnohdy diametricky, diametricky odlišně. Eh, máme na jedné straně příklad jako Tunisko, pak máme příklady, které byly poměrně nešťastné a ne, neudržitelné, ale zdánlivě stabilní, které se snažili vytvořit novou společenskou smlouvu, že třeba teď to nebude eh, veřejné služby za eh, jaksi ten společenský klid, ale zase bezpečnost za to. A pak v někde dochází k návratu k autoritářským režimům, jako třeba v Egyptě. A pak jsou případy, kde došlo k totálnímu kolapsu, jako Jemen, Sýrie, Libie. A hlavně, co se Sýrie týče, tam ten, je, je to sice um, ten Fénix, který se znovu zrodí z popela, ale je takový o, hodně hubenější, eh, jak vypadá tedy ten stávající režim v Syrii. A dochází ke dvěma jevům. Na jedné straně se zvětšují jakési prostory omezené státnosti. Omezené státnosti, protože stát už není schopen eh, to území kontrolovat geograficky, ale ani není schopen poskytovat takové ty tradiční funkce státu, takže i je funkčně omezený. A to právě toto vyprázdnění státu znamená, že ty regionální rivality a boje eh, v tom větším regionálním měřítku eh, jsou tím živeny, takže proto Máme případy jako Sýrii nebo Jemen, kdy dochází k jakési větší regionální konkurenci mezi sousedními zeměmi. Ehm, a konečně A to je v podstatě redukce celého problému na to, co to znamená pro Evropany, pro nás. Ehm, takže jedna věc je eh, tam eh, ten omezený pákový efekt EU, a to se netýká jenom EU, ale obecně tektonických pohybech, které jsou obrovské a eh, ne, nevím o žádném vnějším nebo vnitřním aktérovi, který by měl nějakou páku a mohl nějak ovlivňovat vývoj v daném regionu. Ale kromě toho, že hm, nikdo nemá tu moc, ani my ji nemáme. A, e, takže selektivně se zaměřujeme na některé otázky, třeba větší vliv máme e, v zemích Magrebu spíš než Mašreku, máme větší vliv e, v, v oblasti spotřeby fosilních paliv a tudíž vliv na země je produkující a tak dále. Takže pokud máme vybrat geografické případy opatrně, tak bych řekla taky, že je třeba se zaměřit i tematicky. A je tu jeden specifický návrh v tom, který se, se soustředuje na jakýsi program Erasmus eh, pro daný region a my jsme, to, my jsme se tomu věnovali v institutu, kde je obrovský zájem o to a mohlo by to skutečně vyvolat významné změny pro mnoho mladých lidí. Další si ponaučení pro EU je to, že je nutné působit lokálně na místě od začátku. Počínaje tím, že musíme lépe chápat, co se tam děje, a to je taky v tom návrhu dokumentu, který se mi moc líbí. To znamená, že delegace by měly ehm, zvát eh, lidi z různých oblastí života a to je jakási základní podmínka pro lepší porozumění tomu, co se děje v terénu. A za druhé, protože ty změny, které EU může doufat, že způsobí, nemusí nutně fungovat na té makroúrovni, ale mohou eh, být daleko účinnější na místní úrovni i ve velmi složitých eh, zemích, jako je třeba Syrie, kdy EU nebyla Eh, schopna ovlivnit celkový mm, vzhled budoucnosti Sýrie, ale mohla na místě v lokálním kontextu eh, mít významný vliv. Třetí soubor otázek, které je třeba promyslet, je to rozlišení mezi slovy a skutky. Uvedu dva příklady. Jedno je komplex, společný komplexní akční plán a druhý je mírový proces. V obou případech jsme byli hodně slyšet a zastávali jsme stanoviska, které osobně považuji za správná, ale problematické to je tehdy, kdy my nejsme pak schopni mm, slova, mm, jak si na slova navázat skutky. Máme mm, celý ten dlouholetý mírový proces na Středním východě. To je skutečný problém, jestliže poslední třeba rok vykřikujeme, jak jsme připraveni se zasazovat a tak dále. A potom, když dojde na lámání chleba, tak nejsme ochotni eh, jak si eh, abych použila perské přísloví, eh, nejsme ochotni se při tom plavání namočit. Takže hm, je to samozřejmě to bylo, by to, bylo by to vnímáno také úplně jinak, kdybychom skutečně eh, něco udělali pro to, co říkáme. A konečně, kdo jsme ti my? A to je poslední moje úvaha. Pokud budeme chtít dál jednat tak, jak je to ve zprávě uvedeno, o demokratické moci v různých variantách, normativní, etická a tak dále. Výchozí bod toho všeho je ujistit se, že ty normy a hodnoty sami respektujeme a a není málo příkladů eh, o tom, že my je zcela nerespektujeme sami, to se týká třeba eh, uprchlíků a azylantů to není jenom jaksi zákulisní záležitost EU, to je věc, kterou zvnějšku jaksi ostatní státy pozorují a e, jak si nám to neslouží ke cti, když pak hovoříme o právech, normách a hodnotách. Děkuji. Děkuji, paní Toči. A teď pan Adam, také 10 minut, prosím. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Bohužel vypadl mikrofon. This will work. Okay. Tak, teď to snad bude fungovat. Dobré odpoledne ještě jednou, dámy a pánové. Děkuji za příležitost přijít a pohovořit k vám. Toto je totiž velice důležitá doba pro budoucnost Sýrie a celého regionu. Role EU je globálně velice důležná, důležitá a angažma EU na Blízkém východě a v severní Africe je velice důležité, jak pro budoucí angažma v regionu, tak i s ohledem na to, jak by EU mohla v podobných situacích reagovat v budoucnosti i jinde. Jsem tu proto, abych hovořil o situaci v Syrii. Já jsem tam působil již téměř od počátku této krize. Oxfam v tuto chvíli má asi desetimilionový program v Syrii, který se soustředí hlavně na zabezpečení potravin a vody pro obyvatelstvo. Jsme ve, zastoupení ve venkovských oblastech na jihu kolem Damašku na východě u Alepa a také u Hama. Některé ty programy a projekty jsou financovány z prostředků EU. Za tu podporu bych vám chtěl poděkovat. Jde o největší šanci, pracujeme z Damašku. V roce 2018 se situace trochu změnila, možná se změnila víc pro nevládní organizace než pro OSN. Nevládky jsou schopny obsloužit oblasti kolem Damašku a Dara, ale eh, zatím se tak neděje vždycky úplně včas. Přístup do všech obcí je velice náročný, i když Oxfam a další většinou v poslední době pravidelně jsou schopny obsloužit tato místa. Další výzvy, které souvisí s reakcí na humanitární krizi, je otázka nedostatečných financí. Především Damašku, tam jsou ty oblasti kontrolované vládou, asi dvě třetiny potřebných jsou právě v této oblasti. Většinou nedostatek financí omezuje naše možnosti poskytovat pomoc a také to brání v rozvoji našich programů. Další výzvou, která omezuje naše aktivity, je někde otázka sankcí. Mnohé nevládní organizace pak mají problémy dostávat peníze pro své projekty. Samozřejmě jsou tady další rizika, jako Oxfam se snažíme reagovat i v Idlibu a po dlouhé době se nám podařilo získat povolení a pak jsme zjistili, že je tam velký problém s s diverzí. Je tady nutno eh, hovořit také o tom, mnohé země totiž vidí protesty a to všechno ty nadějné myšlenky brzdí. Ti, kteří měli naděje, viděli, že se ty naděje nezhmotnily a to v Sýrii nastává velice často a to nesplnění nadějí se velice rychle změnilo v militarizované problémy, to znamená, že se situace velice vyhrotila, pak došlo k přímé intervenci různých aktérů, kteří jsou v Sýrii doposud přítomní. To tedy znamená, že přístup EU k Sýrii je třeba vidět trochu jinak než přístup k jiným zemím, protože Sýrie je specifická. Ta verze zprávy o arabském jaře, kterou jsem viděl, hovoří o lidských právech a rovnosti pohlaví hovoří o dvou věcech. V realitě by to mělo být tak, že by to bylo zjevné po celém dokumentu. Vidíme tady i hlavní body angažma EU. Ženy a dívky se musí podílet na návrhu programu, musí mít možnost k přístupu k programům organizace ženských práv si zaslouží podporu a je třeba rozšiřovat jejich kapacitu. Program Oxfamu v Sýrii má tým, který chce zajistit, že náš program bude reagovat na tyto potřeby. Je třeba také zajistit um, příležitosti pro ženy, je třeba to zakotvit v nové ústavě, která by chránila náboženská práva, a která by ale nepodrývala práva žen. Ve vysvětlujícím prohlášení hovoříte o tom, jak důležitá je občanská společnost při zastupování zájmu veřejnosti. To je pravda všude a platí to i v Sýrii. EU by se měla zamyslet nad nějakým robustním lokálním přístupem k Sýrii. Třeba podpořit občanskou společnost, ať už je zakotvena kdekoliv a ať už um, tak říkajíc připadá ke kterékoliv straně konfliktu. Občanská společnost přinese profit syrské populaci a je třeba naslouchat lidem, je třeba přenes odpovědnost na místní zodpovědné činitele. Víme, že je že jsou omezené možnosti zasáhnout do životních podmínek lidí, kteří žijí v jednotlivých různými silami kontrolovaných oblastech. Máme prvky občanské společnosti v Sýrii a klademe si otázku, proč oni by si kladli, proč oni by se angažovali když se podíváme na mírový proces v Ženevě, který je do značné míry zablokován, tak eh, tady eh, byla možnost využít druhou a třetí kolej diplomacie, budovat důvěru syrského lidu, aby měli pocit, že je mu nasloucháno. Lidé v Sýrii, uvnitř Sýrii, mají pocit, že EU se nezajímá o jejich názory politika EU nabízí jistou podporu těm jednotlivým kontrolovaným oblastem a strategie pro Sýrii jasně ukazuje, že podpora občanské společnosti a vytváření místních kapacit bude poskytována jenom té části Sýrie, která nespadá pod kontrolu syrské vlády. I když finanční podpora EU přispěla k jisté stabilitě v Sýrii i jejich sousedních zemích, tak omezená pomoc EU znamená, že nebylo možno dosáhnout všech priorit. E, máme velkou sociální exkluzi nezaměstnanosti mladých lidí a nezaměstnanost mladých lidí. Jde o to soustředit se na to, aby se řešily ty problémy. Zůstává to další velký problém že tady máme velké množství populace, které je odkázáno na pomoc zvenčí. Materiální potřeby těch nejzranitelnějších musí e, být oproštěny od všech politických vlivů. Politika EU se soustředí na bezpečí a je, daleko důležitě, je to daleko důležitější, protože EU EU se nechce pustit do rekonstrukce země, než bude vyřešen politický problém, tak lidé mají pocit, že se o ně nikdo nezajímá. Někdy lidé mají pocit, že pro ty programy nejsou důležitý. Je potřeba získat tedy přístup k těmto programům. Řešení konfliktu zahrne zahrne všechny strany. Většina, po většinu doby krize v Sýrii se EU neúčastnila ani technických stránek. Strategie EU má jasno v tom, jak důležitá je humanitární diplomacie, ale v Syrii to zatím nefunguje. A Jde tedy o zahrnutí vyjednávání o přístupu k této pomoci. Tato technická angažovanost by se měla odehrávat s technickým personálem a místními orgány. Oxfam spolupracuje s místními orgány třeba při zabezpečování dodávek vody. Jde o to, aby měli všichni přístup eh, k vodě a kanalizaci. Znamená to, že by k tomu přístup měli mít všichni lidé. My jsme spolupracovali stále se stejnými lidmi, ať už to území spadalo pod zprávu um, nebo pod kontrolu vlády nebo opozice. Tito lidé by měli být účastní navrhování řešení pro Sýrii. Je také třeba udělat rozumný následný program někde sice došlo ke zlepšení, tak vidíme, že je tady omezená účast občanské společnosti a onlineové konzultace zatím nehrají velkou roli. Mezinárodní společenství musí více vyslyšet hlasy ze Sýrie, hlavně hlasy žen, mladých lidí, navrátilců, uprchlíků a všech vrstev občanské společnosti, hlavně pro Brussels 3 je třeba zajistit eh, angažovanost všech vrstev společnosti, je třeba zvolit jasné způsoby, jak ovlivňovat postup konference. Vítáme rozhodnutí podílet se na rozvoji občanské společnosti. Evropská unie by mohla se věnovat otázkám genderové rovnosti, dobré zprávy a spravedlivého zastoupení a to by určitě podpořilo zlepšení této situace. Děkuji. Thank you, Ms. Toči. Děkuji, paní Toči, děkuji, pane Adame. Teď máme čas na kratší diskusy. Prosím všechny o stručnost, protože půl čtvrté má přijít eh, rumunský ministr zahraničí. Pan Freund. Thank you. Děkuji mnohokrát, děkuji oběma řečníkům. Já bych chtěl navázat na to, o čem mluvila paní Toči, když hovořila, doufám, že vás cituji přesně, eh, říkala jste, že jeden z nedostatků evropské politiky je rozdělení uprchlíků. Na tom se eh, všichni shodneme. Ale myslím, že tady je ještě další nedostatek, který se datuje minimálně z roku 2011, když celý tenhle zmatek začal eh, sporadickými demonstracemi v Sýrii. Bylo to mimochodem vyvoláno uh, přerušeními dodávek vody, jak jsem se dozvěděl nedávno v uh, New Yorku v OSN. A EU v tomto bodě ještě nebyla aktivní. Tehdy bylo možné hovořit s oběma stranami. Ještě tam nebyli Rusové, Iránci, Turci, nebyl islámský stát, nebylo 100 tisíc mrtvých, ne, nebyl ten milion uprchlíků, který skončil na našem Prahu. A mě tedy trochu chybí eh, nějaká konzistentní, sebevědomá evropská zahraniční politika. Máme 500 milionů obyvatel, velkou ekonomickou sílu. Já vím, že už to mléko teď je rozlité, je o 8 let později, ale stále nemáme žádnou společnou zahraniční politiku. Obávám se, že Sýrie nebude poslední zemí, která utrpí obdobný osud a stačí se podívat do severní Afriky, nechci zmiňovat Alžírsko, ale jen tak mě to napadlo. A myslím, nebo zeptal bych se, zda souhlasíte, že kdybychom měli silnou zahraniční politiku a kdybychom byli předvídaví, a to mi tady taky chybí, nějaká instituce, která hodnotí situaci v sousedících regionech a řekne, musíme být opatrní, eh, dávat si pozor na to, co se děje v zemi X, zemi Y. Není tedy naléhavě zapotřebí, abychom přišli k rozumu a uvědomili si, že pouze když budeme jednat společně v zahraniční politice, tak můžeme Eh, dosáhnout něčeho lepšího, než eh, jaká je situace v Syrii. Děkuji, pane kolego. Mám na seznamu pana Bašíra, pana Jurka. Ještě někdo další? Eh, tak tím pak uzavřu řečnický seznam, aby hosté měli čas na odpověď. Pan Bašír má slovo na dvě minuty maximálně. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vaše příspěvky byly velice zajímavé. Myslím, že my všichni zde, kteří se účastníme rozpravy, eh, věříme v demokracii. My všichni věříme, že demokracie znamená odpovědnost. Eh, myslíme si, že eh, občané, když se angažují, tak volí své vůdce a v důsledku rozhodnutí občanů pak může také dojít k tomu, že ti politici odejdou, pokud neodvádějí dobrou práci. A toto bychom měli propagovat na celém světě. E, to tež platí pro právní stát. V jakékoliv společnosti, pokud tam e, nepanuje právo, pokud tam není odpovědnost před zákonem, tak e, dochází ke sporům, zastaví se pokrok a nedochází ani k ekonomickému pokroku. Za třetí, vlastnická práva. Jakákoliv země, která nemá vlastnická práva, eh, čelí sporům a nedochází k hospodářskému rozvoji. To jsou věci, na kterých se všichni shodneme, ale já bych k tomu ještě dodal, že obchod může eh, pomoci těmto selhávajícím státům eh, Blízkého východu. A jsou tady státy, které eh, přijali miliony uprchlíků ze Sýrie, Iráku a subsaharské Afriky. Myslím, že eh, z hlediska obchodu bychom se mohli eh, snažit usnadnit těmto zemím obchody s námi, zbavit se cel a umožnit těmto zemím, aby přidali hodnotu ke své produkci, než aby nám jenom prodávali kakao, tak by nám prodávali čokoládu. Vynikajícím příkladem rozšíření EU je to, že jsme ve svém evropském sousedství uznali, že když jeden náš soused je méně úspěšný, tak to pak může vyvolávat žárlivost a závist a my musíme teď svůj pohled rozšířit a uvědomit si, že žijeme v globální vesnici. Mnohé ze zemí, o nichž tady dnes hovoříme s našimi sousedy a musíme jim tedy pomáhat, aby i prostřednictvím obchodu byly ekonomicky úspěšnější. A Davide, na závěr bych ještě chtěl říci, že také musíme povstat, když někteří naši členové eh, dělají chybné kroky, jak tomu bylo eh, u války v Iráku, jak tomu bylo v Libii. Musíme jasně říci, že nemůžeme vyvolávat eh, rozbroje ve svém sousedství. Děkuji. Děkuji, pan Jurek. Náš kolega posel Děkuji. Kolega Benifej řekl, že při posuzování situace v zemích Blízkého východu a Severní Afriky velice Často vidíme napětí v oblasti lidských práv, demokracie a bezpečí. To znamená, jsme-li konfrontováni s tímto konfliktem hodnot, musí do hry vstoupit politika. Potřebujeme dobrou politiku, ale bilance politické situace na Blízkém východě dobrá není. Udělalo se mnoho chyb. V Syrii máme dramatickou situaci a po ní následovalo mnoho chybných rozhodnutí. Na druhé straně e, došlo to k tomu, že jsme podporovali i některé strany, které si tu podpory, podporu nezasloužily. Třeba v Egyptě e, jsme podporovali vládu Mursího, která byla vlastně pro bezpečnost větším rizikem než stávající vláda. V Jemenu máme co dočinění s velice dramatickou humanitární situací. Tedy musíme jednat tak, abychom přispěli k pokroku v tomto regionu a to by podpořilo naši bezpečnost. Třeba příklad – Maroko není eh, zemí, kterou by eh, přímo postihlo arabské jaro, ale situace v Maroku je dnes horší, než byla před deseti lety. Musíme také vědět, kdo v této oblasti je náš přítel a své přátelé musíme podporovat. A zároveň musíme dost přesně být schopni vidět, jaké změny mohou nastat. To je ponaučení, kterého bychom se neměli vzdávat, pokud v budoucnosti nemáme zažívat další tragické situace, jako třeba v Sýrii a Jemenu. Teď děkuji. Děkuji, máme ještě pár minut na odpovědi, takže kdo chce začít? V opačném pořadí? Okay, ladies first. Tak eh, nejprve dáma. Já tedy budu stručná, navážu tady na eh, některé vaše poznámky. Plně eh, souhlasím s tím, že potřebujeme jednotu. Je to eh, samozřejmě východisko pro naše akce v tomto regionu i jinde. Pokud bych se podívala zpět na naše chyby, zejména v souvislosti se Sýrií, což byl tedy příklad, který tady byl uveden, Myslím, že tehdy jsme se dopustili často té chyby, že my jakožto EU se snažíme velice dramaticky až schizofrenicky oscilovat mezi dvěma extrémy. To znamená, že na jedné straně jsme eh, eh, přehnaně aktivní a na druhé straně si příliš uh, Eh, uvědomujeme své slabé stránky. Tehdy jsme mysleli, že vlastně jakoby můžeme vyhrát a to je eh, ten důvod, prostě my, Západ, mysleli jsme, že když to následuje po pádu Mobaraka a dalších, že, že to prostě dobře dopadne a nebudeme uh, Eh, tedy eh, s nikým diskutovat, ale budeme vlastně tlačit na to, aby ta naše strana eh, vyhrála. A to tedy nenastalo a možná to nemohlo nastat tak jako tak. A potom po, jakoby se překlopíme na tu eh, druhou stranu a říkáme, jak vlastně jsme byli hrozně slabí. A pak je tady také Eh, otázka obnovy. Jak může probíhat obnova v konfliktu, který jsme politicky nikoli eh, vojensky, ale politicky prohráli. To je poprvé, kdy řešíme takovouto otázku a tyhle náročné otázky si nevždy klademe, protože Někdy eh, je to jiné eh, než ve vojenském konfliktu, když ta strana, kterou podporujete, zvítězí. Plně souhlasím s tím eh, hodnocením, že potřebujeme jednotu, ale zatím tady panuje ta, ta, ta schizofrenie mezi jaksi nadšením a slabostí. A teď asi předám ještě slovo panu kolegovi. Děkuji mnohokrát. Pokud jde o ten bod, který se týká toho, že nejsme konzistentní nebo společnou evropskou politickou vizi, já se na to podívám z humanitárního pohledu. Pokud jde o obnovu, toto téma je často politické a my jakožto humanitární eh, organizace se tolik eh, nezapojujeme do otázek obnovy, ale protože to je otázka politická a protože tady je tolik eh, různých omezujících záležitostí a protože Evropané v současnosti se příliš nechtějí pouštět do diskuse o obnově, tak Z humanitárního hlediska to znamená, že se omezuje prostor pro humanitární činnost. Když se podíváme na situaci v Sýrii a srovnáme to s humanitární situací jinde, tak tady se vůbec nediskutuje o humanitárního, o humanitárním postupu. Počínaje zachraňováním životů až po Eh, po eh, další obnovu země. V Syrii je to velice diskutabilní. Jak už říkala kolegyně, ta intervence v Syrii se zaměřovala především na záchranu životů. A je to eh, konflikt, který se prodlužuje už 8 let a to řešení tedy nebylo tolik efektivní. Například tady jsou eh, investice do včasné eh, obnovy různých komunit, nejsou tady investice do odolnosti a jenom se tady zachraňovaly životy. A to znamená, že tam teď máme obyvatelstvo, které je odkázáno na pomoc. A Evropská unie by měla pomoci lidem, aby byli sami schopni vzít život do svých rukou. Dobře. Děkuji paní Toči, děkuji panu Adamovi, děkujeme za vaše příspěvky a závěrečné slovo samozřejmě eh, má náš zpravodaj. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych říci, že tato krátká, ale intenzivní diskuse nám, myslím, poskytla dostatek materiálu pro dokončení této práce. Především bych chtěl zdůraznit to, co říkala paní Toči. To je eh, otázka těch poradních orgánů, které zmiňujeme ve zprávě. Myslíme si, že toto musíme dále rozvíjet neměli bychom se nějak omezovat. A potom otázka konzistentnosti eh, našeho postupu, eh, třeba i v eh, uprchlických otázkách, to je velice důležité. A to, co říkal pan Mutaz Adam, byly věci eh, od člověka, který působí přímo v terénu a který volá po větším budování kapacit, po občanské společnosti, obhajobě lidských práv, o tom jsme hodně hovořili ve zprávě, když se podíváme na vývoj vládních režimů v jednotlivých oblastech. A také ze střednědobého hlediska eh, Neměly by to být osamocené akce, musí být součástí eh, širšího procesu. A myslím, že tady, tady jsme dostali hodně užitečných informací pro naše další práci. To bych chtěla ještě jednou zdůraznit. Děkuji mnohokrát. Děkuji všem kolegům za účast. Děkuji panu předsedovi, děkuji řečníkům, paní Toči a panu Adamovi. A děkuji mnohokrát za tuto příležitost. Dobře, tím tedy končíme tento bod. Děkuji, že jste přišli mezi nás a rádi vás brzy uvítáme. Ladies and gentlemen, dear colleagues. Dámy a pánové, kolegové, dovolte mi, abych vás vyzval, ať se usadíte, abychom mohli pokračovat dalším bodem, bodem 31. A já tady srdečně vítám Klid v sále, prosím, říká pan předseda. Takže doufám, že i frakce SAD bude věnovat pozornost našemu sociálně demokratickému hostu. Je to pan minister zahraničí Rumunska Teodor Meleskan a je e, tady poprvé. Máme mnoho kolegů z Rumunska kteří tu jsou, což je normální, tak já řeknu s nejlepším rumunštinou Bona Zuja a Vinit. Děkuji, paráda. Takže já jsem se s panem ministrem setkal minulý týden ve Štrasburku. On hovoří krásnou angličtinou, francouzštinou, kromě rumunštiny, pochopitelně. A doprovází jej paní Luminita Odubesku stála zástupkyně Rumunska při EU a pan Štefan Tinca, politický ředitel. Děkuji, e, vítejte. Pane ministře, zahraniční výbor se zajímá o zahraničně politické priority rumunského předsednictví v radě, my jsme o tom už trochu hovořili. Ve Štrasburku věnujeme hlavně pozornost v tomto našem výboru z ehm, politice sousedství, Balkán, Turecko, transatlantické vztahy, situace v Severní Koreji, v Severní Africe, na Středním východě, prostě celý svět a rumunské předsednictví hm, bude představovat výzvu ze dvou důvodů. Za prvé se chystají eurovolby a za druhé budete muset řešit všechny ty nejistoty spojené s Brexitem, pokud k Brexitu dojde. Takže, pane ministře, v tuto chvíli Evropský parlament eh, pokročil v projednávání otázek sousedství a spolupráce ICI a předstupních eh, nástrojů, eh, kdy bychom rádi první čtení dokončili před eh, koncem tohoto eh, volebního období. Děkuji, že jste přišel a přejeme mnoho úspěchů v nadcházejících pěti a půl měsících a máte slovo. Děkuji. Dobrý den, dobré odpoledne. Je mi potěšením být zde mezi vámi. Já zastupuji tady v parlamentu a ve, vládu, ve vládě zastupují menšího partnera eh, a koalice u moci, tedy liberální demokraty a doufám, že vám náležitě popíšu hlavní priority našeho předsednictví. Pane předsedo, poslankyně a poslanci, členové výboru, je mi potěšením eh, a ctí předstoupit před tento výbor, který stělesňuje institucionální partnerství eh, Rady a parlamentu. Váš výbor na mě udělal velký dojem, když si to porovnávám se zahraničním výborem našeho národního parlamentu, kde eh, je pár křesel, eh, ale to je právě rozdíl asi mezi Rumunskem a Evropou. Ehm, my eh, Evropská eh, unie eh, představuje naplnění principů demokracie a prosperity a my jsme definováni našimi rozhodnutími a naše rozhodnutí bylo vydat se touto cestou a sdílet naše hodnoty s nejbližšími přáteli. Jako členská země EU Rumunsko vždy kladlo důraz na svou zodpovědnost eh, ve snaze dosažení lepší Evropy. A já bych rád využil této příležitosti, abych také řekl, že mm, se chápeme předsednictví eh, rady poprvé od našeho vstupu do EU a od začátku našeho předsednictví se EU dostává do klíčového okamžiku, kdy se mm, eh, dochází tedy k jednání o Brexitu v Evropské volby a jednání o významných strategických eh, plánech po roce 2020 eh, v ekonomická a finanční ehm, unie a víceletý finanční rámec. Bohužel mezinárodní prostředí a především eh, okolí kolem Evropy také představuje řadu výzev. A všechny tyto výzvy, kdy Evropa ještě nevyřešila diskuze o tom, jakým směrem se bude ubírat v příštích letech, tak je to prostě otázka rozhodnutí. My jsme rozhodli, jako priority pro eh, naše předsednictví nejenom otázky spojené s tímto mandátem, ale také vize pro budoucnost, jak eh, při pohledu zevnitř, tak při pohledu zvenčí. A proto také rumunské předsednictví klade důraz na eh, kohezi a, a soudržnost, protože soudržnost považujeme za hlavní eh, motor eh, větší jednoty eh, států a regionů v Evropské unii v oblasti ekonomické, sociální a politické. A proto je také motem našeho předsednictví soudružnost, naše společná hodnota. V těchto měsících se tedy zaměříme na čtyři dimenze, na větší konvergenci, bezpečnější Evropu, silnější globální globální postavení a v neposlední řadě pevnější eh, evropské hodnoty na eh, evropské úrovni. Eh, je to prostě po ukazatel na cestu, dlouhou cestu před námi a jak víte, základy negarantují výsledek, ale odrážejí velké úsilí. A proto význam institucionální koordinace jak Evropský parlament představuje vyjádření evropské legitimity, tak já doufám, že se e, zúčastníme společného dialogu, který má za cíl e, naše občany a e, naše úsilí, když se bude doplňovat, tak nás povede dále. A jsem připraven spolupracovat s Evropským parlamentem a s zahraničním výborem a s každým z vás za současného zohlednění omezení, která vyplývají z eurovoleb na konci měsíce května. Ale právě v tomto volebním období eh, musíme my jako politici předstoupit před voliče a informovat je o výsledcích naší práce za posledních pět let. Co se týče našich priorit v, eh, v vnější dimenzi, tak bych chtěl eh, tak bych pře jít do francouzštiny, ale e, já e, bych chtěl hlavně tady také tím vyjádřit diverzitu Unie. E, vnější, služba vnější činnosti a naši partneři v TRIU, Finsko a Chorvatsku, jsme se dohodli na programu TRIA, který klade důraz na další pokrok při implementaci Evropské globální strategie. Mimo jiné naše hlavní priority představují závazek rozšíření, podporu politiky politických, ekonomických, sociálních a kulturních vazeb mezi Unií a sousedními zeměmi, jak na východ, tak na jih. Posílení mm, vícelet straného eh, systému mm, eh, posílení transatlantických vztahů a eh, pokračování práce na bez, Unii pro bezpečnost a obranu. Jelikož Rumunsko zahajuje v tomto triu předsednictví, stanovili jsme určitý základ pro to, aby ty priority byly konkrétní. Je to eh, odvaha, eh, odhodlání. My jsme přesvědčeni, že budeme schopni efektivně podpořit eh, vysokou představitelku službu vnější činnosti a zajistíme efektivní vnější činnost. Také už jsme začali eh, plodnou spolupráci eh, se službou vnější činnosti a budeme v tom pokračovat. Globální profil Evropské unie bude záviset na tempu, jakým bude globální strategie realizována a na efektivnosti jednotlivých nástrojů. V nedávné době jsme vytvořili nástroje pro formulování a prosazování projektů evropské cestou při zajišťování míru a bezpečnosti na celosvětové úrovni. Efektivnost což patří mezi naše hlavní priority, by eh, měla se týkat jak zdrojů, tak evropské identity. Efektivnost bude eh, zásadní také pro společnou bezpečnostní a a odbranou politiku a existující mechanismy, jako třeba koordinovaná výroční zpráva o společné obraně eh, a trvalá spolupráce by měla být posílena s e, současným e, propojením s různými nástroji NATO a Rumunsko bude takhle přispívat k dalšímu e, rozvoji průmyslového a obraného sektoru. Takový pokrok No, samozřejmě nemůže eh, být realizován na úkor civilního rozvoje, ale naopak civilně eh, vojenská spolupráce bude nutná. Rumunsko bude podporovat implementaci nového akčního rámce eh, integrovaného přístupu EU během celého cyklu konfliktů se současné jeho zajištění flexibilní reakce k civilní komponenty CSDP. Eh, transatlantické vztahy, jak už jsem říkal, jsou stejně důležité dnes jako dříve, ne více a hodnota našich vztahů se Spojenými státy a s Kanadou hm, poukazují na eh, to, jak zajistit bezpečnou budoucnost. Musíme se inspirovat a překonávat eh, propasti mezi námi. V Evropa potřebuje pokračovat ve svém úsilí k zajištění v eh, své odolnosti vůči hybridním hrozbám a musí zlepšovat své schopnosti komunikace a to integrovaným způsobem ve třech oblastech. To znamená naučit, eh, poučit se spolupráce se zahraničními partnery, abychom z toho vyvozovali eh, relevantní bezpečnostní závěry, jak v oblasti interní, tak externí, potom boj proti dezinformaci a posílení Eh, odolnosti společnosti eh, a přechod od krátkodobých opatření k dlouhodobým politikám. A co se týče míry a ambicioznosti akcí EU, musíme si uvědomit, jak různá rozhodnutí a eh, a aspirace mohou ovlivnit konkrétně třeba financování. A co se týče víceletého finančního rámce, rumunské předsednictví bude zodpovídat za vedení jednacího, e, procesu jednání, e, co se týče vnější e, složky víceletého finančního rámce se zaměřením na efektivnost. A to bude takový test pro Evropskou unii v 27 lidmi. My si uvědomujeme, že silné zapojení, silná spolupráce s Evropským parlamentem bude klíčová. Druhá naše priorita se týká eh, akce EU na západním Balkánu. My nyní se eh, jsme Eh, na počátku významného procesu transformace eh, eh, na Balkáně a Rada Unie mm, přijme balíček pro rozšíření. V červnu 2018 přijal balíček pro rozšíření a my doufáme, že s naší společnou podporou a se zapojením našich partnerů a díky konkrétním reformám, což jsou podmínky pro jakýkoliv pokrok v oblasti rozšíření, vytvoříme příznivý kontext pro to, aby Rada rozhodla o zahájení přístupových jednání s Firom a s eh, Albánií v červnu 2019 a budeme nadále podporovat jednání se Srbskem a Černou horou Eh, Bosna a Hercegovina také eh, musí požívat eh, pozornost EU, tak aby nedocházelo k nevyváženému přístupu Evropy vůči tomuto regionu západního Balkánu. A kromě rozšíření regionální realita také ovlivňuje otevřenost mysli a spolupráce a my budeme věnovat zvláštní pozornost mládeži na západním Balkánu a budeme stimulovat aktivní občanství, kulturu vzájemného porozumění a dialogu. A také budeme povzbuzovat úvahy o vytváření, stanovování priorit regionální spolupráce v jeho východní Evropě, především ohledně toho, jak EU uh, může se zapojit do regionálních iniciativ a struktur. Co se týče Turecka, Náš celkový cíl je zachovat komunikační kanály s Tureckem otevřené s vědomím, že je to kandidátská země a strategický partner v řadě oblastí. Jsem přesvědčen, že Evropský parlament bude chápat zvláštní pozornost Rumunska vůči Turecku eh, v oblasti eh, Černého moře, vzhledem k tomu, jak je Turecko strategicky významné. Vážení členové zahraničního výboru, Rumunsko má v úmyslu určit jak východní sousedství jako jednu z hlavních oblastí své zájmu svého předsednictví. V květnu 2019 oslavíme 10 let od zahájení východního partnerství roku 2009. A proto také Rumunsko soustředí svou pozornost na to, aby toto výročí bylo Ehm, zaznamenáno eh, s velkým pokrokem ve vztahu ehm, s naši, a v rozvoji vztahu s našimi partnery. Současně se budeme snažit ehm, vést úvahy o budoucnosti východního sousedství po roce 2020. Tato eh, politika desetiletí vyvolává i jinou vzpomínku a jinou budoucnost pro naše východní sousedy a bude zásadní nejen nejenom ehm, doladit eh, východní partnerství, ale bude také potřeba, aby toto země pokračovaly na své cestě do Evropy. A eh, proto eh, nadcházející volby, teď mám na mysli volby v Moldavské republice a na Ukrajině, představují významnou událost strategického charakteru pro Rumunsko má, eh, je, je velice důležité, aby se Černé moře vrátilo na agendu Evropské unie a to také patří mezi naše priority. My věnujeme velkou pozornost projektům odvětvové spolupráce, které souvisejí s rozvíjem s rozvojem eh, modré ekonomiky na březích Černého moře, eh, výzkum, věda, inovace, ochrana životního prostředí a eh, občanská společnost. Ve spolupráci s Evropskou komisí se budeme více zamýšlet nad multidimenzionální agendou, která bude vždy konstruktivní a bude obnovovat vitalitu Černého moře tak, aby v nad nadcházejících letech tyto programy byly implementovány viditelnějším způsobem. Další prioritní region je Střední Asie, což je klíčové eh, pojítko mezi Evropou a Azií. Po přijetí nedávno tedy strategie EU o konektivitě s Azií a v očekávání nové strategie EU pro region Střední Asie naše předsednictví eh, se chce zasadit o otevření cesty k redynamizaci eh, vztahů EU se zeměmi tohoto regionu. Vzhledem k naší sféře zájmu, poslední z našich priorit se týká multilateralismu a e, světové řádu na základě těchto pravidel. Takové je naše mm, přesvědčení. Spojené národy a EU musí spolupracovat jako pozitivní síly v zájmu změny na globální úrovni. Implementace agendy pro udržitelný rozvoj, spolupráce v oblasti zachování míru a odolnosti vůči pohromám, to budou témata, která naše předsednictví bude prosazovat. Dámy a pánové, jak jsem říkal na začátku svého vystoupení, pracovní program našeho předsednictví eh, se opírá o čtyři pilíře. Evropa konvergence, Evropa bezpečnosti, Evropa jako globální aktér, Evropa společných hodnot a e, mimořádné, e, mimořádný summit v Sibiu e, v svou roli při definování nové strategické agendy umožňuje vytvořit pátou Evropu, Evropu, která chce si vybírat sama za sebe a pro sebe. A Rumunsko je připraveno v tomto směru přispět. Zůstávám vám k dispozici v, té, v rámci této diskuze a zodpovím vaše otázky. Děkuji. Děkuji vám, pane ministře, za to, že jste nám představil priority rumunského předsednictví z pohledu zahraničních aktivit. Myslím, že máme spoustu argumentů, o kterých nyní můžeme diskutovat. V tuto chvíli mám 11 přihlášek do diskuse. To je dobrý začátek a máme asi 35 minut času, takže poprosím kolegy, aby každý se omezil na dvě minuty, tak aby pan ministra ministr pak měl dost času na odpovědi. Takže budeme nejdřív po politických frakcích. Začne pan Kristian Preda, náš rumunský kolega. Děkuji, pane předsedo. Děkuji Pane ministře, jsem opravdu velice rád, že jste dnes u nás na výboru pro zahraniční záležitosti. Přeji vám hodně štěstí a mám tři otázky. První, ta se týká nejnovějšího prohlášení čínského prezidenta, kde se jedná o možné znovu sjednocení nebo spolupráce s Tajvanem, případně i násilné sjednocení. Mě by zajímalo, co si o tom myslíte. Možná byste mohl říct i něco o tom, jak to bude vypadat se závěry rady k tomuto tématu. Druhá věc. Vláda, k níž vy náležíte, opakovaně hovořila o případném přeložení velvyslanectví Rumunska do Jeruzaléma. Mě by zajímalo, zda eh, se v tom něco učinilo. A třetí otázka, Republika Moldova. Než začalo vaše předsednictví, tak Bukurešť svým způsobem prováděla jistou blokádu. To souviselo i se vztahem Evropského parlamentu a Moldovy. Šlo tam o otázku voleb a stav demokracie v této republice. Ve vašem postoji se jednalo o oligarchu Petronoju z Kišiněva. To bylo trošku nešťastné, to, co tady padlo za vyjádření vůči tomu vývoji. Mě by tedy zajímalo, zda za dobu předsednictví budete mít na mysli i to, co řekl parlament. Měli jsme i pozorovatelskou misi, která se účastní koncem února tamních voleb. Děkuji. Pozbíráme několik otázek. Děkuji, Kristiane. Paní Kriste a Andy, prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane ministře. Vítám vás u nás ve výboru. Mám dvě otázky. Za prvé, s ohledem na to, že Rumunsko má mnoho informací, co se týká Moldovy, tak jak to vypadá, jak to bude s tamními únorovými volbami. A pak ještě druhá věc. Nedávno bylo ministerské setkání států EU a ASEAN. Dnes dopoledne jsme hovořili o dohodě se, o spolupráci se Singapurem příštích měsících se povezou, povedou jednání, která budou důležitá. Bude se jednat i o obchodní dohodě. Takže co by si myslelo vaše předsednictví o aktualizaci vztahu e EU-ASEAN na úroveň strategického partnerství? Děkuji. Děkuji. Teď Charles Čenok, nikoliv rumunský kolega, ale přítel Rumunů. Pane ministře, mé chápání eh, role je určitě takové, že nevím, jestli byste se měl vyjadřovat k bilaterálním otázkám, třeba ve vztahu k Tajvanu, ale uh, další otázky, pokud vím, by spadaly do kompetence vysoké představitelky. Ale budiš, buďte tedy vítán, co se týká multilateralismu, když vidíme, jak roste nacionalismus a další negativní jevy, tak musím říct, že Rumunsko tradičně je balkánská země. Já jsem zpravodaj aspoň na příští tři měsíce pro Černou horu a vítám to, co jste řekl o podpoře přistoupení Srbska Černé hory v Makedonii. Doufejme, že dojde k referendu, držíme palce, aby se vyřešila ta otázka názvu, protože tato země má nejenom unijní, ale i euroatlantické aspirace. Pak vidíme, jak se vyvíjí situace v Ukrajině, na Donbasu, jak je to s minskými dohodami. Já bych řekl, že teď má země Spojené království je v historické fázi svého vývoje v souvislosti s Brexitem. Nevím, zda dojde k um, prodloužení podle článku 50 a v jakou dobu já budu ještě tady ve své funkci ale myslím, že bych eh, chtěl říct, že by Spojené království mělo zůstat účastno mnoha oblastí aktivit, třeba aktivit v západním Balkánu, také ve spolupráci s PESCO a CSTP, partnerství, speciální bezpečnostní partnerství eh, v oblasti zahraniční politiky. Čeká nás mnoho výzev a těch výzev by bylo ještě víc, pokud by nedošlo k žádné dohodě. Došla by ta varianta no deal. Děkuji, pane Tanoku. Rebecca Harms za zelené, prosím. Mně se velice líbilo přislíbení, že se budete soustředit na kandidát, kandidátské země, rozšiřová, strategii rozšiřování. Já mám jednu upřímnou otázku. Ve všech těchto zemích, ať už jsou to kandidátské země nebo přidružené země, všude máme velký problém s korupcí. Na Ukrajině Například spolu s Ukrajinci budujeme úřad speciálního vyšetřovatele korupčních případů na základě příkladu toho rumunského zvláštního vyšetřovatele. Víme, co se stalo v Rumunsku Lauře Koveži a jejím předchůdcům, tak bych ráda věděla, co si myslíte o té myšlence vést příkladem právě v téhle oblasti potírání korupce. A druhá otázka se týká Turecka. V budoucím období budeme diskutovat o zprávě o Turecku tady v Evropském parlamentu a náš spravodaj, naše spravodajka navrhuje přerušení jednání. Myslíte si, že máme co dočinění s eh, rizikem návratu občanské války a intervence do Sýrie nejenom jako kandidátská země, ale jako člen NATO. Myslíte si, že je to slučitelné s perspektivou členství? Děkuji Rebekce Harms. Teď pan Kukan. Děkuji, pane předsedo. Vítám vás, pane ministře, a přeju vám hodně štěstí do nejbližšího půl roku. Jedna věc mě zajímá, rozšíření EU o oblast západního Balkánu. Byl jsem rád, že jste to zmínil jako jednu z hlavních priorit vašeho předsednictví. No, my tady hovoříme už nějakou dobu, velice entuziasticky o rozšíření bratu. Strategie pro rozšíření za bulharského předsednictví to bylo velice ambiciózní, posunuli se věci dopředu, byl Evropský summit po mnoha letech, pak rakouské předsednictví, Přišlo se spoustu informací o západním Balkánu a když se podíváte na to, co se skutečně odehrálo, tak se budete muset dívat hodně pečlivě, abyste něco opravdu našli. Omlouvám se, že to říkám, ale všichni říkáme, že je to úžasná příležitost pro západní Balkán s předsednictvím Bulharska, Rakouska. Někteří z vaší země byli trošičku skeptičtí o těch úžasných příležitostech a říkali, že vy před překvapíte, máte na to ty nejlepší podmínky. Hovořil jste velice přesvědčivým způsobem, ale já se trošku obávám, že v západním Balkánu trochu ztrácíme důvěryhodnost. Pořád jim říkáme, co mají splnit, oni to splní a někteří řeknou, ano, ano, vidíme, ale nesouhlasíme. Víme, které země to jsou, ale nemůžeme to říct nahlas. Jsme si vědomi té situace, že bychom vám všem um, um, měli držet palce a budeme doufat, že nás překvapíte. Děkuji. Děkuji Eduardu Kukanovi. Další pan Pašku. Thank you very much. Uh... Děkuji. politice je všecko nezbytné a zároveň všecko nedostatečné. To si myslím, že je reakce na to, co řekl pan Kukan předtím, ale já bych se teď eh, pana ministra chtěl zeptat, co si myslí o politické důležitosti příslušnosti k euroskupině. Je to co si, co posiluje pozici země, když ta země patří k euroskopině, nebo je to takzvaná normální situace? Děkuji. Děkuji. Další, pan Tukeš. Bine ați venit, domnule eh, ministru. Děkuji. Pane ministře, Rumunsko je teď zemí předsedající radě a má své cíle. Jde o lepší Evropu, o jednotnější Evropu. Jde tedy o soudržnost, o zmenšování propastí mezi členskými státy a tak dále. Ale tyto evropské cíle jsme nedosáhli ještě ani my sami. Myslím, že i společnost v Rumunsku a politici v posledních 30 letech, všechno to tam nebylo tak roz, polcené, jako je tomu teď. Teď máme ještě jaké protimaďarské myšlenky a vrací se vzpomínky na minulost. Tedy otázka, jak může naše země přispět k dosahování cílů v mezinárodní úrovni, na mezinárodní úrovni v oblasti jednoty, koncenzu, koheze, když u nás doma ten stav je takový, jaký je. Nechceme exportovat své konflikty do EU. A na druhé straně ještě něco dalšího strategické partnerství. Strategické partnerství mezi námi, naší zemí a Maďarskem tady došlo k setkání s vaším protěžkem ve funkci v Maďarsku. Byla tu prohlášení a zaznělo, že se navzájem respektujeme. Na rumunské a maďarské straně zazněla přání vyvážené spolupráce a sousedství s Maďarskem. To všechno zní krásně. Je to hezké, že europoslanci eh, v, z ALDE tady v parlamentu hlasovali proti zprávě Argentíny, kdy byla politika Maďarska nespravedlivě odsouzená. Jak to vidíte vy s rumunsko-maďarskou spoluprací i co se týče ilegální migrace? Děkuji. Děkuji. Další Doro Frunzulika. ministru. Děkuji vám, pane ministře, vítám vás. Vy jste několikrát zmínil, že Rumunsko vidí politiku rozšiřování jako důležitou část s tím, že Evropa zároveň se musí angažovat ve východním partnerství. Jak tedy rumunské předsednictví rady bude podporovat snahy našich východních partnerů, kteří uzavřeli dohody o přidružení, jako je Moldavsko, Ukrajina a Gruzie. Během rumunského předsednictví v Radě se, jste mluvil o nutnosti solidarity a jednoty. Jak zabránit eh, tomu rozdělování mezi eh, novějšími, staršími zeměmi, jak to činí někteří politikové. Doufejme, že Rumunsko se během vašeho mandátu stane i členem Schengenu. Děkuji. Pan Milan Mon. Děkuji, pane ministře, že jste přišel mezi nás. Mě eh, nepřekvapuje, že chcete věnovat pozornost politice sousedství, ale hovoříte hlavně o východním partnerství. Já chápu, že to je důležité pro Rumunsko, ale sousedství jižní, tedy se středomořím, to je také nezbytná věc pro EU. Já jsem Španěl a mnohé evropské země sousedí se zeměmi Jižního středomoří. A já prosím, když se hovoří o sousedství, aby se nezapomínalo na tyto eh, země na jihu. A když už mám slovo ještě stručně, Venezuela, ta zažívá dramatické okamžiky, potřebuje větší pozornost EU, parlament se této zemi věnuje, ale byl bych rád, aby i uh, Rada se tomu věnovala a snad se podaří odblokovat jednání s Mercosurem. Je to důležité nejen politicky, ale i obchodně pro EU. Zažíváme tady důležité eh, okamžiky a doufejme, že během vašeho předsednictví se podaří završit tato význačná jednání. Děkuji. Děkuji. Paní Gomeš. Vítejte, pane ministře. Pane ministře, Čtvrtá směrnice o praní, proti, eh, o praní špinavých peněz se týká i zastavení financování terorismu. Jsou tady problémy s přebíráním směrnice do rumunského práva. Necháváte to v rukou ministerstva financí a vnitra, nebo to vyžaduje i vaše zapojení, protože se přece jedná i o financování terorismu, kromě boje s praním eh, peněz. Mnozí z nás dnes hovořili s nově zvolenou prezidentkou Gruzie. Ona nám řekla, jaká má očekávání od vašeho předsednictví v tom smyslu, že závazky východního partnerství by měly vyústit v černomořské propojení. Jaké tady jsou vaše plány? A ještě tady kolegové hovořili o Turecku, o Jeruzalému, a o Moldavsku. Jeruzalém. Tady je navržený, eh, navržené přesunutí velvyslanectví do Jeruzaléma. Já bych se chtěla zeptat, jak toto zapadá do dlouhodobé politiky EU. Já nevidím, jak to tam zapadá, protože EU podporuje eh, řešení v podobě dvou států. Děkuji. A pan Navridis. Děkuji, pane předsedo. Já budu hovořit ve své mateřtině, takže si prosím nasaďte sluchátka. Vážený pane ministře, vítejte. Asi budete souhlasit, že úspěšné předsednictví znamená, že priority vašeho předsednictví budou fungovat v souladu s principy celé EU. Já bych rád věděl, zda skutečně se tohoto budete držet. Soustředím se na Turecko. Po dlouhých měsíců, měsících, ba přímo letech, se hovoří o strategickém partnerství. Jaká je skutečnost? Turecko, nebo přesněji řečeno Erdoganova vláda, dne plní své povinnosti vůči EU, a to včetně dodržování právního státu v Turecku, dodržování lidských práv uznání eh, Kyperské republiky a podobně. Hodláte navzdory tomu eh, tento stát uznávat tím, že s ním budete uzavírat obchodní dohody a toto všechno pominete? Pak je tady strategická spolupráce s Itálií, Řeckem, Kyprem. Na druhé straně tady je Izrael, Jordánsko, palestinská samozpráva. Říká se, že tato spolupráce je potřebná pro stabilitu. Ovšem, pak tady je vláda pana Erdogana, který oznámil různé vojenské kroky. Jak tedy hodláte postupovat v regionu východního středomoří? My očekáváme, že budete respektovat evropské hodnoty, a je tedy třeba dodržovat tyto základní zásady, především e, územní celistvost Kypru. Děkuji. Děkuji kolegové všem za příspěvky a pane ministře, ještě si udělím stručně slovo sám. Ano, budete mít 10 minut, ale dovolte ještě jednu otázku z mé strany. Vy jste říkal, že východní partnerství bude patřit k vašim prioritám v rumunském předsednictví. Možná bychom mohli připomenout nebo oslavit desetileté výročí východního partnerství. Kolegové zdůraznili situaci v Moldavsku. Situace v této zemi eh, byla předmětem našich diskusí na výboru i v plénu a drtivá většina vyjádřila velké obavy z poklesu demokratických standardů v zemi, která s vámi sousedí. Hodlá tedy rumunské předsednictví učinit kroky ke zlepšení situace v Moldavsku, zejména s ohledem na blížící se parlamentní volby 24. února. Thank you very much. I hope you will... Děkuji. Doufám, že mi dovolíte, abych odpověděl v čase, který je mi vymezen. A, takže mám 10 minut, 15 minut. To jste opravdu velmi laskav, takže to je mnohem lepší. Takže z toho důvodu dovolte mi, abych odpověděl nejprve vám za to. Naše stanovisko k Moldavsku je podpořit evropskou cestu Moldavska do Evropské unie. My ne uzavíráme žádné zvláštní dohody s žádnou politickou osobností. E, Moldavská spolupracujeme s jejich institucemi a veliká část e, třeba agentury pro Eh, mezinárodní eh, rozvoj eh, je využitá právě pro zlepšování situace moldavských občanů. Co se týče toho, co můžeme dělat třeba v souvislosti s volbami, před třemi dny, tři, čtyři dny, to jsou, byl jsem v Kišinoe, byl jsem tam na oslavách jednotné diplomacie. Mluvil jsem s premiérem a ministrem zahraničí a řekl jsem jim jasnou věc a to je nepřekročitelná hranice, která může vyvolat velké problémy pro Moldavsko a to je organizace voleb. Volby prostě musí být svobodné, čestné, organizované eh, s pozorovateli z OECD a z jiných systémů. Takže naše podpora, naše přispění spočívá v tom, že jim musíme dát jasná poselství ohledně nepřekročitelných eh, hranic, nepřekročitelných linií, které prostě eh, máme. A nyní, když dovolíte, těch otázek bylo hodně položeno rumunsky, odpovím také rumunsky. Je to dobré pro vás, kteří se plat, ptali, ale a ostatní tomu nebudou rozumět, takže to je vůbec nejlepší. Pan Kristian Preda. Eh, opětovné sjednocení hm, Tajvanu. To patří mezi Eh, body, eh, eh, které se budou projednávat 31. ledna v Bukurešti za účasti ministrů zahraničí EU a o tomto tématu budeme hovořit. Bude se jednat o stanoviscích jednotlivých členských zemí s tím, aby Eh, to bylo stanovisko, které tedy podpoří všechny členské země. Kdybyste se mě ptali osobně, tak mohu říci to, že jsem přesvědčen, že obnovení, znovu sjednocení politickou cestou je jediné řešení, ale nezbyde než vidět, co si budou myslet kolegové. Přesun ambasády do Jeruzaléma, to není téma. Jediné, co se v Rumunsku udělalo poté, co se prezident Trump rozhodl přesunout americkou ambasádu z Tel Avivu do Jeruzaléma, bylo to, nebo hodnocení, analýza toho, co by to mohlo znamenat pro Rumunsko, takové stěhování. posoudili jsme výhody a nevýhody a právní základ a usnesení Rady bezpečnosti a valného schromaždění. To, to je naprosto, myslím, jasné takže nebylo rozhodnuto o žádném přesunu ambasády do Jeruzaléma. Moldavsko, eh, eh, tam to nezablokovalo Rumunsko, ale několik zemí mělo výhrady, co se týče závěru. Tady naše stanovisko bylo celkem jednoduché. Podle našeho názoru, těsně před volbami bychom neměli dávat jedné nebo druhé politické straně jaksi munici do volebního boje, takže my budeme Rumunsko, eh, eh, Moldavsko podporovat tak dlouho, pokud Moldavsko bude realizovat eh, žádoucí reformy. A nad tento rámec nemáme žádné konkrétní vztahy s žádnými konkrétními politickými osobnostmi. My nejednáme s jednotlivci, ale s institucemi. A pan, ta, pan, otázka pana Kristose, očekávání nadcházejících voleb v Moldavsku. Já jsem byl v Moldavsku před čtyřmi dny. Setkal jsem se tam s premiérem, hovořili, on hovořil za vládnoucí koalici a také jsem se sešel se všemi eh, zástupci politických stran, které nejsou v parlamentní, eh, které mimo parlamentní opozici. A v tuto chvíli asi třetinu hlasů, to vypadá, že dostanou socialisté, třetinu demokraté a třetinu neparlamentní opozice, která mm, jak si zaznamenává celkem dobré výsledky. A když jsem s nimi hovořil, tak jsem jim říkal, nepalte mosty e, s mimo parlamentní opozicí, můžete je jednou potřebovat. A když jsem hovořil zase s těmi, tak jsem jim říkal, já vím, že vycházíte z jiných hodnot než vládnoucí koalice, ale ne zmeškejte tuto příležitost. Do Moldavska se investovalo hodně peněz a byla by škoda, eh, aby po volbách toto skončilo. No tak uvidíme. Je těžko říci, jak dopadnou volby. Co se týče Singapuru, dohoda o spolupráci se Singapurem a s ASEANem. Co můžeme dělat? ASEAN Musíme mít komunikační kanály, mít kontakt na tento region a jeden ze zásadních nástrojů, které používáme, je výchova mládeže v těchto zemích právě proto, že školství a výchova je priorita a proto jsme uspořádali v Bukurešti akci, kde eh, se schromaští ministři školství zemí ASEAN tak aby se setkali společně se organizací zástupců studentů a s, um, kancle, s, s rektory univerzit. Jsme přesvědčeni, že Rumunsko by mohlo přispět k rychlému vývoji v, v systému školství v zemích ASEAN. Ehm, nyní otázka pana Tenoka ohledně balkánských zemí. Teď budu zase hovořit anglicky, mohu? Jistě, máme tady 24 jazyků, můžete si vybrat. S, tom, s tím bych sám měl problém. Takže bylo přijato rozhodnutí britskou společností, které respektujeme, účastníme se setkání Michela Barniera s orgány v Londýně. Na radě hlav státu a vlád v prosinci mm, tedy summit eh, potvrdil Eh, dohodu o odstoupení a eh, uspořádání eh, vztahu s Evropskou unii. My co můžeme udělat jako z titulu rotujícího předsednictví? Co můžeme udělat za daných okolností, jestliže Spojené království bude chtít prodloužit eh, to přechodné období odchodu a mezi tím třeba mm, přinést nějaké úpravy mm, té politické deklarace nebo dohody, tak co my můžeme udělat je vytvořit logistické podmínky pro to, aby se mohly jednotlivé členské země sejít a vyjádřit, aby se dosáhlo koncenzu. Čili to, co my chceme, je přispět k dosažení koncenzu Evropské 27 eh, se Spojeným královstvím. Takže z tohoto pohledu mohu říci, že nás mrzí vaše rozhodnutí, opravdu nás to mrzí. A Jde nám o to, aby e, Británie zůstala co nejblíže Evropské unii, hlavně v oblasti bezpečnosti, obrany, zahraničních otázek a celé řady jiných oblastí, ve kterých Spojené království má silný hlas. A pokud opustí Spojené království, pokud dojde k tvrdému Brexitu, existuje nástroj strategického partnerství uzavřený mezi e, Rumunskem a e, Spojeným královstvím v roce 2003 a toto strategické partnerství bychom chtěli upgradeovat a vytvořit z něj jakýsi právní základ pro budoucí vztahy. Pokrývalo by to politické vztahy, bezpečnost, obranu, ekonomické vztahy, kulturní, školské, odvětví, inovace a podobně. My jsme připraveni na cokoliv. Ale jako předsednictví my nemůžeme udělat víc, než nabídnout prostor a podmínky, aby se mohlo dosáhnout co nejdříve koncenzu. Eh, Rebeka Han se ptala na otázku spojenou s korupcí na Ukrajině. máme odlišný postoj eh, ohledně vztahu mezi EU a kandidátskými zeměmi a plnení, plnohodnotnými členy EU. Za eh, našeho názoru existence základních hodnot na úrovni EU a úsilí k implementaci těchto hodnot ve všech zemích, ať už jsou země členské nebo kandidátské, patří mezi nejzásadnější příspěvky EU k rozvoji, demokratickému rozvoji všech společností. To platí pro vás, pro nás, platí to i pro Turecko. Já na to odpovím na otázku ohledně Turecka. Upřímně, Prakticky polovina obyvatelstva Turecka, když se podíváte na referendum, které proběhlo, tak si uvědomíte, že je to opravdu těsné 50 na 50. Jak můžeme my, nebo jak můžu já? Mám můžu se opravdu zbavit poloviny populace Turecka, která si přeje vstoupit do Unie, s tím, že ta druhá polovina je pro jinou politiku. To si nemyslím, že je správný postoj. A potud, pokud jsme s Tureckem v kontaktu, potud, pokud mají kandidátský statut, máme na ně páky. Jakmile se toto přeruší, je, je konec. To je můj přístup. Já se nebudu pokoušet to nikomu jinému nutit, eh, je to na vás a to platí i pro Ukrajinu, to platí i pro Moldavsko. Vztahy s EU a jejich eh, zájem vstoupit do Unie představují hlavní pilíř jejich de- demokratického procesu reform. I Rumunsko jako e, může svoji demokracii ještě zlepšit. Nikdo nežije v dokonalé demokracii, ale náš dialog s Evropskou unii jako plnohodnotný členský stát, jako kandidátský stát, opakuji, to představuje veliké povzbuzení a podporu pro rozvoj společnosti v této oblasti srovnatelství, slučitelnost s členstvím, ano, to už jsem říkal v souvislosti s Tureckem. Pane Kukane, asi vás nepřekvapíme moc, se obávám, ale rozhodli jsme se uspořádat na úrovni ministrů zahraničí, jak už jsem říkal, 31. ledna diskusy, které se zúčastní všechny země západního Balkánu a povedeme velice otevřenou diskusi. E, položíme karty na stůl a a poctí nás svojí účastí také David McAllister. E, to vaše mm, zapojení bude velmi důležité. To je to, co my můžeme udělat. To není žádné překvapení, ale já doufám, že překvapivé budou výsledky pro některé z nás. A pan poslanec Pašku, pan ministr Pašku, kdo je jednou ministrem, je ministrem na dosmrti. Pane ministře Pašku, musím upřímně říci, že vstup do eurozóny patří mezi cíle Rumunska. A musím říct si zcela otevřeně, z technického pohledu Rumunsko plně respektuje všechny podmínky pro vstup do eurozóny. Je tu jeden problém ale, a, a to je kapacita občanů s velmi nízkými příjmy Eh, přežít ten přechod na, eh, do, eh, do eurozóny. Z toho důvodu my se teď snažíme trošku zvýšit příjmy, proto aby vzniknul minimální základ pro tu eh, nejméně placenou část obyvatelstva, abychom je úplně prostě nezahubili. A pro nás politicky je velice důležité vstoupit do eurozóny. Proč? Protože tím opravdu se řeší eh, ta myšlenka té dvoudychlostní Evropy a podobně. To patří mezi naše problémy. To znamená, eh, jestliže země, které nejsou členy eurozóny, ale jsme všichni stejní občané, máme vlastní měnu a ty také mají právo účastnit se všech diskusí o finančních a e, rozpočtových otázkách i tehdy, kdy nejsme členy eurozóny, aniž bychom e, si nárokovali e, rozhodování nebo účasti na rozhodování, ale abychom byli informováni, abychom se zúčastnili všech diskusí a mohli Eh, ovlivňovat tedy ten vývoj. A, a co se týče Turecka, ano, soudržnost právě proto, že jsou problémy doma a v jiných zemích taky. Soudržnost a konvergence to jsou hlavní hodnoty, které chceme podporovat a chceme využít této příležitosti, abychom pomohli rumunským občanům pochopit, co Evropa míní. A to by mohlo potom změnit postoje vůči EU. Vztahy s Maďarskem, naše vztahy s Maďarskem jsou vynikající a to mohu ilustrovat tady takto. Obchodní výměna s Maďarskem znamená, že jsme druhý největší partner pro Maďarsko hned po Německu. A, a náš podíl stále roste. To je velice solidní základ ekonomických vztahů. A tam spočívá skutečný zájem občanů. Někdo může mít jiný Eh, názor, třeba zrovna když se slaví z té výročí první svět, konce první světové války. Názory mohou být různé, ale to nechme historikům, ať se o tom baví a osobně, můj osobní vztah s ministrem zahraničí, vy se budete smát, ale i s premiérem, jsou velice dobré, přátelské a nikdy jsme neměli problém, který by se nám nepodařilo vyřešit. Pan Frunzulica, rozšíření. Ono to všechno bude záležet na výsledcích soudržnosti a konvergence Schengen. My tam splňujeme všechna kritéria, je to politická otázka, to je nad našem mimo naše, na, eh, to nemáme v rukou. Když jsem hovořil o našich prioritách v oblasti východního partnerství, měl jsem doplnit a také jižní část kontinentu. My si uvědomujeme, když se třeba řeší migrace, ten tlak je vyvíjen na jih kontinentu z Maroka, do Španělska a dál. A a my eh, podporujeme mm, myšlenku eh, jaksi vyváženého přístupu, mm, ať už se jedná o, o Balt, Středozemní moře, Černé moře a, a tyto regiony. Yeah, directive for, eh, for the, ředitel um, pro uh, dělení pro, eh, pro boj se š, praní špinavých peněz, to je projednáváno. Moldavsko to jsem zodpověděl. Další. Turecko to myslím, že jsem taky zodpověděl. Pane Makalistre, vy jste byl první, komu jsem odpověděl, takže Tolik z mé strany. Děkuji. Pane ministře, velice vám děkuji. To bylo výživných 20 minut na závěr našeho setkání. Děkujeme, že jste byl hostem u nás na výboru pro zahraniční záležitosti. Děkujeme, že jste odpověděl na všechny otázky našich kolegů. Mulțumesc Molnoro, rumunsky, hodně štěstí do příštích šesti měsíců. Budeme to potřebovat, říká pan ministr. Takže ještě hezké dny v Bruselu. Máme drobné spoždění, kolegové, takže bezprostředně další bod 32. So, colleagues, we come to item number... Takže dostáváme se k bodu číslo 32. Stav politických vztahů mezi EU a Ruskem. Bez prodlevy dám slovo Sandře Kalniete. Mělo by to být 10 minut v důsledku toho, jak máme plný program, museli jsme přesunout ten bod ze včerejška na dnešek. Tedy nejlepší by bylo, aby Sandra Kalněte řekla, jak spolupracovat s kolegy z ostatních frakcí, ale doufám, že tento výbor najde nějaký dobrý kompromis pro tuto zprávu. Paní Kalněte, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Tenhle bod původně měl být dneska pak byl přesunut na pondělek a teď je zase zpátky. A já říkám, Rusko je natolik důležitý partner, že to za deset minut nedáme, nemůžeme zvládnout, ale já to zkusím. Strávila jsem asi 15 let v diplomatickým úsilím a snažila jsem se mít uh, kulturní konstruktivní vztahy s Ruskem, ale od roku 2008, od útoku na Gruzii, máme stále rostoucí problém s tím, že Rusko se mění. Není to zodpovědný partner mezinárodního společenství, začíná to být nebezpečný soused pro své země. Další důkaz byl v roce 2014, kdy došlo k anexi Krymu proto jsem hluboce přesvědčená, že doba krásného diplomatického jazyka je pryč a je třeba hovořit jasně. To jsem udělala v návrhu zprávy na téma vztahu EU-Rusko. Děkuji všem, kdo přispěli pozměňujícími návrhy k návrhu této zprávy, i když jich je 375 nemůžeme se divit, že hodně z pozměňovacích návrhů se týká současných sankcí vůči Rusku, eh, protože sankce jsou reakcí na porušování mezinárodního práva. Je třeba ty sankce udržovat do té doby, než Rusko se podřídí mezinárodním normám, přestane být agresorem vůči Ukrajině a tak dále. Mnozí kolegové chtějí větší jednotu mezi členskými státy. Někdo komentuje stav v EU. Společný jmenovatel pozměňovacích návrhů většinou je víc za víc a míň za míň. Mnozí z nás navrhují, aby parlament odvolal svou reakci na Magnického zákon a pak se také hovoří o radě z 10. prosince, kde se hovoří o sankčním režimu a jde o to, aby došlo k jeho prodloužení. Máme různé názory na budoucnost. V tuto chvíli v podstatě partnerství je pozastaveno. Zpravodaji navrhují aby to nepokračovalo, zatímco někteří kolegové si myslí, že by se to mělo uchovat nebo nahradit jiným rámcem pro vztahy EU-Rusko. Myslím si, že je velice málo prostoru pro jakýkoliv rámec, pokud Rusko stále bude okupovat součást, části Ukrajiny a bude nepřátelské vůči zemím EU. je třeba více se přímo angažovat eh, v řešení situace na východní Ukrajině. Je třeba rozmístit v Donbasu mírové síly, mírové síly OSN. Hovoříme-li o tom, zda je místo či prostor na další větší iniciativy ve vztahu k EU. A samozřejmě máme tady tradiční postoje k Nord Streamu já jako zpravodajka, mnozí kolegové si myslíme, že ten projekt by měl být zastaven, protože není v souladu s energetickou politikou EU. Kolegové na levici tento názor nezdílí. Takže těším se na plodnou diskusi ve výboru a těším se na spolupráci se stímovými zpravodaji. Máme první schůzku zítra a většinu kompromisních návrhů, většinu návrhů uh, máme již navržených ve verzi kompromisu. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, Sandro, to bylo skvělé, bylo to k věci a stručné. Tentokrát to prostě je nešikovné. Máme další body, máme raz, dva, tři, čtyři, pět kolegů, kteří se chtějí uh, vyslovit, takže navrhuji maximálně dvě minuty. Paní Jakoncár jako první. Děkuji. Zatím nemáme žádné kompromisy a máme o tom diskutovat zítra. Je mi hrozně líto, že ty návrhy přicházejí tak pozdě, ale hlavně chci říct, že je nešťastné, že politické vztahy mezi Ruskem a EU jsou stále výsledky toho, že se pořád opakujeme, nikam se to nepohybuje. To je strašně smutná věc. Paní zpravodajka eh, v bodě říká, že je důležité zajistit deeskalaci stávajícího napětí a zavést konzultace s Ruskem tak, aby se omezilo riziko nedorozumění a nedopatření. Uh, Jedna důležitá platforma pro takovéhle konzultace je náš interparlamentární dialog. Výměna názorů mezi poslanci je zásadní nástroj, která minimalizovat podobná nedorozumění, jako jsou zmíněná. Proto by obě strany se měly snažit, měly by projevit dobrou vůli a snažit se odstranit uh, předkážky, tak abychom opět mohli spolupracovat. Je opravdu absurdní, že politici se nemohou oficiálně setkávat, když jsou vztahy na takovéto prazvláštní úrovni. Potřebujeme rámec pro spolupráci, který by vyhovoval dialogu o bezpečnostních otázkách a dialogu o otázkách společného zájmu. Proto bychom ale měli nechat ve funkci PSA, dokud nebude definován nový rámec. Odstavec 12. Podporuji výzvu zpravodajky pro dialog na vysoké úrovni mezi EU a Euroazijským ekonomickým společenstvím a zemí s dohodou o přidružení jako další bod k usnadnění dialogu na vysoké úrovni by bylo dobré mít dialog na pracovní úrovni, tak, abychom měli intenzivnější kontakty mezi lidmi, proto by eh, bylo potřeba mít více prostředků, finančních prostředků pro program Erasmus+. V návrhu zprávy postrádám především propojení mezi ruskou vládou, extrémní pravicí a nacionalistickými stranami, které jsou u vlády třeba v Maďarsku. To znamená ohrožení fundamentálních hodnot Evropské unie. Děkuji, paní Jakoncáry. Kolegové, už teď máme spoždění a musíme nějak dodržet program jednání, tedy prosím, dodržte ty dvě minuty. Nechtějte víc. Hovořím za paní Janu Fotigu, která tady nemůže být ze zdravotních důvodů. Vítám zprávu paní Kalněte. Paní Kalněte zjevně Rusko zná lépe než my. Víme, že Rusko se míchá do situace, v Ukrajině, v Donbasu, v, v Sýrii, v Černé hoře. Víme, že podniklo Rusko útoky na Skripalovi ve Spojeném království, takže Rusko rozhodně není nikudy náš přítel, chceme-li bránit svou demokracii a své hodnoty. Paní Fotiga zmiňuje spoustu věcí, myslí, že Rusko by se nemělo považovat za strategického partnera, protože se chová agresivně, neměly by být šance na novou spolupráci s Ruskem. V tuto chvíli by se mělo fungovat jenom na minimální nutné úrovni. Doufá v dobrou spolupráci při jednání o této správně a doufá, že bude přijat ten text, jako byl text pana Landsberga, když on byl zpravodaj. A zmiňuje k odstavci 10 pro ní je to červená linie pro EKR. Tam by mělo dojít ke změně, aby byly respektovány názory naší frakce a jinak je to skvělá zpráva. Děkujeme Sandře. Děkuji, pane Tanoko. Pan Austrevič, pan Austrevičius dvě minuty. Děkuji. Gratuluji Sandře Kalně k prvnímu návrhu této zprávy. Těším se na zítřejší výměnu názorů stínových zpravodajů. Myslím, že bychom měli vycházet z velice důležité věci v této zprávě. Proto všichni, kdo se budou zaobývat touto zprávou, by neměli mít žádné iluze a zbožná přání. Měli bychom se opírat o posouzení reality a o přístup praktický nezměníme Rusko, Rusko se bude ubírat cestou, jakou sama bude chtít. Za druhé, vidíme, že dochází k narušování důvěry mezi námi a jimi, Rusy. A na ruské straně není vůbec žádná vůle tu nabouranou důvěru napravit, takže nevím, zda nemáme kritizovat spíš sami seme. Za třetí, Rus rusové nebo ruská strana si vybrala sebeizolaci z mnoha institucí se stáhly, včetně Rady Evropy. Není to naše chyba nebo naše špatné vyhodnocení situace. Takže hovořit o strategickém partnerství, je tomu já nerozumím. Jaké strategické partnerství bychom si přáli? PCA je opravdu prázdná, nefunkční věc a mělo by se to co nejdříve ukončit. A nakonec žádné iluze o nové kvalitě vztahu, zvlášť budeme-li potřebovat nějaké kritické angažmá na velice omezené bázi. Potom Eurazijská ekonomická unie. Možná sotva rozumím, o čem hovoříme. Eurazijská ekonomická unie, dámy a pánové, není uh, nic víc, nic mín, jako Rusko plus. Je to prostor, kde Rusko dominuje politicky i ekonomicky, takže nesnažme se chápat něco, co možná nechápou ani rusové. Je to prostě prostor pro jejich expanzi. Proč bychom se měli angažovat někde, kde je to bez tak dvoreček ruských zájmů? Děkuji a gratuluji paní Kalněte ještě jednou. Děkuji Petrasu Ostrevičusovi, Rebecca Harms. Prosím, já souhlasím s kolegy při jejich gratulacích Sandře. Co se mně v tom prvním návrhu velmi líbí je, že velice dobře popisuje všechny výzvy s kterými Rusko nás konfrontuje tím, že se stále více vojensky vměšuje do zemí na našem východním sousedství, do záležitostí našich partnerů, ale na druhé straně si myslím, že Sandra také přesně popisuje oblasti společných zájmů a ve své reakci na tyto kontradikce definuje jasná opatření, jak reagovat na rostoucí agresi posledních roků, ale jak také definovat opatření, která by mohla pomoc dláždit cestu k lepšímu porozumění mezi občany EU a Ruska. Velmi podporuji doporučení 15, 16 a všechno, co by mělo přispět k prodloužení, k prohloubení občanské společnosti v Rusku. Nedávno jsem četla, že Vladimír Putin má větší podporu v Srbsku než v Rusku v poslední chvíli, poslední době, takže já si myslím, že změny v Rusku probíhají. My sice nevíme, kam se to ubírá, ale Neměli bychom se zablokovat případným kontaktům. Děkuji Rebece Harms a teď pan Fleckenstein a pak pan Jurek. Ich äh, bedank mich. I já chci poděkovat za ten dobrý návrh, který jste vypracovala. Kdy je taková zpráva dobrá? Kdy reflektuje to, jak to je? To vy děláte a také, když nám poskytne některé body, jak k tomu rozumně přistoupit a jak se případně pokusit věci otočit lepším směrem. Celá řada návrhů tam je, Rebeka jich pár vyjmenovala. Přesto bez pochyby povedeme zajímavou diskusi o tom, co tam ještě kdo dalšího chce vložit. Já zmíním dva body, s nimiž až tak srozuměn nejsem. To je bod 21. Kdybych vás opravdu chtěl poprosit, abyste se všichni zamysleli, nesnad, že by to bylo špatně, to, co tam je, ale má to i jinou stránku. Nejde nám o to, kdo je hodný, kdo je zlý a kdo je ještě zlejší. Jde o to, že bychom měli apelovat na obě strany, aby se skoncovalo s tím neblahým zákazem vstupu, aby mohlo dojít k dialogu na parlamentní orkony, úrovni. A stejně tak bod 13.2, tak eh, tady se mi asi nepodaří zorganizovat většinu. Ale co se týká diverzifikace, tak eh, to nezdílím ten názor, stejně tak, co se týká závislosti, ale hrozby sankcí, to jsou v podstatě konkurenční otázky. To bychom si měli vyprosit takovéto výhrušky od velvyslanců. Takže u bodu 13 asi prohraju, tak to je, ale díky bohu se pohybujeme ještě v tržní ekonomice a u 21 možná bude ještě šance najít nějaký kompromis. Vielen Dank. Knut. Děkuji, pane Flakensteine. A pan Jurek. Děkuji vám. Děkuji paní zpravodajce za tuto zprávu o Rusku. Děkuji, Sandro. Samozřejmě tato zpráva nemůže pomíjet to, čím je Rusko dnes a jak vypadají historické eh, vazby na sovětský svaz eh, Velká část evropských zemí dosáhla své nezávislosti právě, když se zbavila toho sovětského eh, jarma. Předchozí eh, zprávy o Rusku často eh, pomíjeli tu bolševickou historii a je tedy třeba, aby tato zpráva neučinila stejnou chybu. Evropa by neměla ponechat tuto zemi Leninovu kultu, a odůvodňování komunismu. Je třeba odsoudit bolševismus, a to i v Rusku. Připomínám, že Rusko bylo první obětí bolševismu. Já proto navrhnu změnu zprávy. Myslím si, že je třeba posílit nezávislost zemí, které právě získaly nezávislost na Sovětském svazu. Mám na mysli situaci v Bělorusku. Rusko se dnes snaží omezit Bělorusko, omezit jeho nezávislost prostřednictvím energetické unie. A EU e by měla v tomto Bělorusku pomoci, aby se kompenzovali případné ehm, odstranění energetických dotací ze strany Ruska. musíme také přispět k zajištění jejich energetické bezpečnosti. Nezávislost Běloruska nesouvisí jenom s pocitem geopolitické bezpečnosti ve východní Evropě, ale je to důležité pro naši bezpečnost. Evropská solidarita znamená, že musíme učinit maximum pro obhajobu nezávislosti Běloruska, proto musíme jednat i hned. A toto téma bychom chtěli do usnesení doplnit. Thank you. Anyone else? Děkuji. Ještě někdo si chce vzít slovo? Nikoli. Sandra Kalněte chci něco dodat. Zítra máte uh, schůzku o kompromisech? Ano. ta schůzka má být v 10 ale protože ještě zpracováváme kompromisy, zatím jich máme jenom prvních 15, rozešleme je a já doufám, že kolem 8 budeme schopni rozeslat zbytek. Možná budeme potřebovat ještě další jednání stínových zpravodajů také na příští týden, ale zítra se sejdeme k první diskusi. Děkuji všem. kteří eh, přinesli podněty pro zprávu a těším se na konstruktivní práci se spolu s pravodají. Děkuji. Dostáváme se k dalšímu bodu na pořád do jednání. Máme už půl hodiny spoždění a ještě nás čeká společné slyšení s DEVE. Eh, budeme to muset nějak zvládnout. Jeffrey van Orden, prosím,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 So, colleagues, I welcome... Kolegové, vítám pana Viganda, který nás seznámí s novou strategií EU eh, e Indie. Vysoká představitelka nedávno o této strategii informovala parlament a radu. Také vítám členy indické eh, delegace pro vztahy z Indii. Mám tady i jeho předsedu, pana Van Ordena, a já tedy dám slovo panu Vigandovi a budeme se snažit dohnat spoždění. Eh, tak to byla tedy výzva k rychlému projevu. Budu se tedy snažit být velice konkrétní a stručný. Máme novou eh, strategii a eh, sdělení komise a vysoké představitelky. To bylo prezentováno v listopadu eh, a v rekordním tempu to podpořila rada v prosinci po třech týdnech Vrátili jsme se právě z Dili před deseti dny, strávili jsme tam několik dní, absolvovali jsme společné zasedání všech našich velvyslanců pro tuto oblast, také jsme mluvili se zástupci indické vlády, a pane předsedo, chtěl bych vás upozornit na to, že vůbec poprvé indická vláda vydala tiskové prohlášení, vydalo to Ministerstvo zahraničních věcí a tam tedy výslovně vítají iniciativu EU. To se nestává příliš často eh, v rámci eh, zahraničních vztahů Indie. Jinými slovy, máme tedy obdobný přístup k tomu, jak posílit a prohloubit naše vztahy. Už to je 14 let, co byl poslední návrh komise, a kdy rada podpořila strategii eh, vztahu s Indií. Chceme zde eh, posloužit celé škále eh, subjektů na obou stran, abychom posílili naše společné zájmy. Chceme maximalizovat příležitosti v oblasti obchodu, investic, výměny eh, osob, také eh, zahraniční politika by měla být dominantnější. Chceme společně pracovat na eh, globálních výzvách. Musíme proto vytvářet větší synergie a zajistit lepší konzistentnost mezi EU a jejími členskými státy. A musím říci, že to nevždy bylo typické pro vztahy EU a Indie. Chceme tedy využít plný potenciál této partnerské strategie, chceme vybudovat mnohem part, větší partnerství eh, pro modernizaci, protože to je klíčová věc pro Indii. Potřebuje zajistit udržitelnost svých rychlých změn. To se týká měst, ale i ekonomické struktury. Chceme spolu s Indií eh, konsolidovat eh, globální řád fungující na bázi multilateralismu, to je tedy OSN a VTO, které stojí vlastně v jádru tohoto multilateralismu. To je eh, velice důležité, když jednáte s největšími demokraciemi na světě. My jsme největší, druhý největší demokratický prostor. Pak jsme také mluvili o tržní ekonomice. Chceme mít eh, společný přístup k řešení celosvětových výzev, jako jsou klimatické změny, a chceme hledat společné odpovědi na bezpečnostní hrozby. Myslím, že mm, je třeba k tomuto přistupovat eh, bez eh, nějaké zatížené mysli, jak to často zdůrazňovala i indická delegace. Indie je samozřejmě důležitým partnerem EU v současné geopolitické situaci, kdy se někdejší jistoty mění. Indie také v současnosti je druhým druhou největš, nejvíce rostoucí ekonomikou po ASEAN a chceme tedy uh, zajistit společnou prosperitu a mnohem více se soustředit na modernizaci, která je zapotřebí ve společnosti. EU je pro Indii v tomto přirozeným partnerem protože v EU máme odborné zkušenosti a technologie týkající se přechodu na oběhové hospodářství, na rozvoj udržitelné infrastruktury, na ochranu životního prostředí, to je čistá energie, digitalizace a podobně. To všechno vytvoří nové podnikatelské příležitosti pro obě strany. Také samozřejmě budeme podporovat spravedlivé přístupy na trh a e, chceme vytvářet předvídatelné e, investiční podmínky. Investice EU v Indii, v Indii jsou už tak vysoké. 6 tisíc evropských firm poskytuje 6 milionů pracovních míst v Indii. EU investuje e, v Indii 73 miliard eur, což podporuje zaměstnanost, hospodářský růst a také se také tím podaří naplňovat indický transformační program. Také se chceme soustředit na výměnu studentů a výzkumníků, chceme podporovat podnikatelské inkubátory a startupy. E, v tomto kontextu bych se také chtěl zmínit na strategii propojení. To je strategie, o které jsme zde dříve diskutovali. Jedná se tedy o propojení Evropy a Ázie. Tato strategie samozřejmě se musí rozvíjet i v partnerství s Indií. Je to eh, velká azijská země eh, nejbližší Evropě. Chceme tady to tedy eh, vnímat nejen bilaterálně, ale pracovat s Indií i na dalších otázkách propojení v regionu jeho východní i střední Asie. Pokud jde o bezpečnostní spolupráci, eh, tady to je důležitá nová oblast. Máme za sebou eh, například práci v oblasti nešíření zbraní, hybridních eh, hrozeb, kybernetické bezpečnosti a chceme pokročit ještě dál. Chceme vytvořit i vojenskou spolupráci mezi našimi strukturami. Příští Příští týden by měla přistát francouzská fregata v Bombaji, což by měl být příklad spolupráce. Bude to loď, která později se připojí k operaci Atalanta. Jinými slovy, potřebujeme spolupracovat eh, v novém globálním řádu. Musíme se stát silou stability, ale i možností transformace v globálním kontextu abychom spolupracovali na otázkách klimatických změn, cílech udržitelného rozvoje a musíme fungovat v tom multipolárním eh, světě a multipolárním mezinárodním řádu. Chceme zajistit spolupráci institucí EU a institucí členských států a posilovat konzistentní práci. Doufám, že proto budeme mít podporu tohoto parlamentu protože touto prací jsme reagovali na výzvu, kterou vy jste přednesli v roce 2017, kdy jste vyzvali k přijetí konzistentní strategie pro vztahy s Indií. Děkuji. Děkuji, pane Wiegande. Um, Děkuji, pane předsedo. To je velice povzbudivé slyšet eh, ze strany vnější služby a oceňuji potvrzení toho, že nová strategie indické vlády je pozitivní. Vztahy Indie a EU eh, se změnily hodně od zřízení strategického partnerství v roce 2004. Vzpomenete si, jak EU eh, e v, té, v tom roce se rozšířila o 15 nebo z 15 na 25 členských zemí v té době a Indie eh, už byla 12. Eh, mocností eh, co do HDP a nyní už je Indie šestá po Spojených státech, Číně, Japonsku, Německu a, a Spojeném království. V roce 2030 se Indie má stát třetí největší ekonomikou ve světě. Dobře víte, pane předsedo, jako předseda delegace pro vztahy s Indií děláme maximum pro rozvoj vztahu mezi Indií a členskými zeměmi a zlepšit poznání a informace o Indii v tomto parlamentu. Vzhledem k tomu, že času je málo, nebudu tady vymenovávat všechny aktivity, do kterých jsme se zapojili v posledních pěti letech, ale bylo jich mnoho a byly různé. Ale chtěl bych říci, že tato, to, toto budování pozitivních vztahů um, my jsme vedli celou řadu diskuzí ehm, o zemích, které zdaleka nejsou tak důležité a o Indii se bavíme poměrně málo to komuniké, které nám pan Vigent tady prezentoval, velice vítáme, ale je tu jedna klíčová věc, která tu zřejmě chybí, a to je pokrok v oblasti komplexní dohodě o e, obchodě a investicích. Na straně 7 komuniké je řečeno, že EU a Indie budou mít proaktivní postoj e, a přístup pro rozvoj obchodu, takže se usiluje o dosažení komplexní dohody s Indií, která bude ekonomicky významná. No tak přestože ta slova zní pozitivně, tak to neznamená příliš velký pokrok eh, oproti poslednímu summitu v říjnu 2017. Tehdy vzniklo 10 stran, 35 odstavců komuniké, včetně toho jednoho o, o EFTA se e, závazkem hovořit o EFTA. A potřebujeme akci. Indie, s Indií projednáváme už 12 let obchodní dohodu. Víme, že SETA s Kanadou trvala pět let dojednat, ale jakmile je dobrá vůle, na obou stranách a já si myslím, že je mezi Indií a Evropskou unii ta dobrá vůle, potom lze dosáhnout schody. My víme, které body jsou kontroverzní, ale musím říci, že vítám odvětvovou spolupráci, kterou popisujete eh, s Indií, která se koná v řadě oblastí. Vztahy eh, jdou daleko dál než pouhou ekonomiku, je tu celá řada společných zájmů, boj proti terorismu, svoboda moří, čistá energie, klimatické změny a e, vývoj v Africe. To je celá řada oblastí a mm, jako předseda delegace pro Indii například vidím, že pro zemi, jejíž ekonomika je už šestí nejvě- šestá největší ve světě, Eh, která zažívá nejrychlejší růst, eh, taky bude brzy nejlidnatějším státem ve světě a čtvrtou největší vojenskou mocností, tak eh, se mi zdá, že této zemi nevěnujeme tolik pozornosti, kolik by si zasloužila a EU může otevřít novou kapitolu zesílených vztahů v celé řadě oblastí a já teď mám tu Mm, mám pocit, že tady je příležitost eh, realizovat praktickou spolupráci. Jak vidíme, tady hovoříme o celé řadě oblastí, ale je potřeba toho více fakticky dělat. A toto komuniké obsahuje celou řadu signálů eh, změny v pozitivním směru. Děkuji. Děkuji Jeffrey van Ordenovi. Teď máme nebo zbývá nám pár minut na výměnu názoru, žádali o, o slovo pan Preda, pan Tanok, paní Lochbila a někoho jsem vynechal, pana Bašíra. Dobře. Tím uzavírám řečnic, seznam řečníků a dávám slovo panu Predovi. Děkuji vám, pane předsedo. V roce 2017 jsem byl zpravodaj Evropského parlamentu pro e, politické vztahy mezi EU a Indií. A tehdy já jsem zdůrazňoval, že je potřeba, aby Unie měla nějakou strategii pro vztahy s touto zemí, s jasnými prioritami. Takže jsem rád, že teď se nám podařilo aspoň si stanovit priority pro mm, strategické partnerství. Mimo to si myslím, že Jestliže členské státy mají jenom pár týdnů na potvrzení sdělení komise a vysoké představitelské, roky. To je dobrý signál pro indické e, zástupce a je projevem vůle, aby se věci posunuly ku předu. Samozřejmě je to taky pak otázka implementace identifikovaných priorit a tady já bych vás chtěl požádat, pana Viganda, jestli byste nám řekl, jaké budou další kroky. Pokud se nepletu, tak 11. a 12. února se uskuteční návštěva tajemníka pro zahraniční věci e, v z Indie v Bruselu, takže předpokládám, že to bude právě v tomto kontextu. A za druhé by mě zajímalo, jestli došlo k nějakému posunu ohledně uzavření dohody o volném obchodu s Indií. Protože jestli se nepletu, o tom není sebe menší zmínka v obou dokumentech, které nedávno vyšly, to znamená sdělení a závěry rady. Děkuji. Eh, děkuji, Charles Tanok. Před 20 lety, a to já jsem 23 let v tomto parlamentu, v roce 1999 spolu s Jeffrem jsme se setkali s indickými přáteli a Eh, jako zástupci této, eh, tohoto parlamentu a už tehdy eh, jsme uznali rostoucí význam Indie. Dnes patří Indie mezi takzvané BRICS a brzy bude pětkou a, a předběhne Spojené království a teď jak si se obrací role, kterou hráli v 19. století. Jako jakožto součást Evropské unie sdílející naše eh, stejné hodnoty a právní stát, tak mm, Eh, si také uvědomujeme hrozby, eh, které, eh, které jsou spojené se touto zemí. Indie je členem Rady bezpečnosti, sehrává významné role v oblasti mírových misí OSN a e, podobně jako s Novým Zélandem, Austrálií a podobně, tak e, i jako e, země Commonwealthu, Spojené království i, i po Brexitu, vzhledem k tomu, že Británie EU opouští, tak toto významné obchodní partnerství království eh, eh, je pro nás významné. Spojené království v rámci jednání EFTA eh, musím si, že jeden z hlavních problémů Eh, je problematika eh, bezvízového styku a eh, celních sazeb na lihoviny a podobně, takže uvidíme, jaká bude dohada po Brexitu, ale je to veliká příležitost využít pozitivních vztahů obou partnerů. Děkuji. Chelsea, paní Lochpiller, prosím. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane Vigante, za zdůraznění no, té strategie. Nevím, jestli je prostor pro zlepšení otázky lidských práv, nebo jsou plány na eh, posílení eh, multilateralismu a třeba věnovat se některým eh, lidskoprávním otázkám, ať už v Ženevě nebo tady. například mají dobré zákony na podporu a ochranu lidských práv, ale pak jsou nedostatky v realizaci, ať už se jedná o postavení některých kast, postavení žen a osud některých obhájců lidských práv, takže se domníváme, že lidská práva by také se měla zařadit do této strategie. A potom jste také hovořil o tom, že společně se budeme snažit řešit nebo věnovat se problémům nebo konfliktům eh, v sousedství. Můžete trochu upřesnit, jak to myslíte? Jaké to společné úsilí by se nějak projevilo třeba na Sri Lance, nebo protože zatím je mm, mm, to zablokováno. Mm, Děkuji a nyní pan Bašír. Děkuji. Uvědomuji si, že je pozdě, nebudu zdržovat. A chtěl bych říci, že správně tu zaznělo, že oceňujeme pravidla a hodnoty mezinárodního řádu v rámci OSN. OSN přijala celou řadu usnesení rezolucí o Kašmíru, které nebyly implementovány. Celá řada porušování lidských práv eh, je páchána v Kašmíru a my, si musíme, a my musíme Indii připomenout její povinnosti, eh, aby eh, naplňovala rezoluce OSN i v souvislosti s tímto konfliktem a aby nebylo 700 eh, tisíc eh, vojáků, eh, indických vojáků v Kašmíru, kteří páchají tyto porušování lidských práv od roku 1989 skoro 100 tisíc osob eh, zemřelo a, eh, a ozbrojené síly, indické ozbrojené síly v Kašmíru mají imunitu a mohou Ehm, páchat, co chtějí a to je v přímém rozporu s lidskými právy. Indie je ekonomickou mocností, ale to eh, ne, neznamená, že eh, to máme ignorovat a musíme ji eh, upozorňovat na všechny hodnoty, které vyznáváme. Děkuji kolegové za vaše komentáře. kdo se chopí slova první, možná nejprve Jeffrey, velmi stručně. Mrzí mě, že pan Bašír eh, s tímto konkrétně přišel, co se Kašmíru týče. Kašmír samozřejmě to je indický stát. A je část Kašmíru, která je obsazena Pakistánem. takzvaný Asad Kašmír, Balkistán. A když se podíváte na ty zprávy OSN, tak jsou velmi kritické k problematice lidských práv právě v této části Kašmíru, kde populace je obětí obrovského zneužívání a nejenom to, je to také základna pro teroristické útoky proti Indii. Já určitě to vidím tak, je to škoda. A, a je v našem zájmu, aby Pakistán a Indie dosáhli nějakého soužití a, a, a, a dosáhli dohody a vybudovali eh, ekonomické a eh, společenské styky eh, a není možné na všechno pohlížet stále jednostranným způsobem, jak je tomu bohužel často v Evropském parlamentu. Děkuji za váš zájem a podporu i za otázky. Co se týče volného obchodu, dohody o volném obchodu, není pochyb o vůli Evropské unii takovou dohodu uzavřít. Abych citoval závěry Rady EU, se zavazuje Ehm, dos, usilovat o komplexní, vyváženou a oboustranně výhodnou dohodu na základě eh, společných hodnot pro dosažení udržitelného eh, rozvoje našich vztahů. Čili návrh komise a závěry rady, ale i velké úsilí hlavních vyjednavačů na obou stranách se snaží zjistit nebo nalézt, kolik společných definicí toho, co je ambiciozní, komplexní a vzájemně výhodná ekonomicky udržitelná dohoda. A to jsou právě ty detaily, které zatím nebyly vyřešeny, jak kam až zasahuje rozsah. My víme, že komise nemůže tomuto parlamentu předložit dohodu bez kapitoly o udržitelném rozvoji eh, obchodu, o mm, právech pracujících, že nemůžeme předložit tomuto parlamentu dohodu, která by neměla nic uvedeno o veřejných zakázkách nebo kde by nebyly ehm, uvedeny všechny kategorie obchodu s božíma službami, takže proto budeme muset ještě dále jednat víc do hloubky na indické straně. Je vůle lépe definovat rozsah dohody, možná to nebude tak komplexní, jak si někteří přejí, nebo jako jiné obchodní dohody jsou, aby to bylo nejenom v souladu s VTO, ale aby to také eh, získalo politickou podporu. Co se týče otázky pana Predy, eh, zahraniční tajemník eh, za přijede za 14 dní a mm, bude jednat tady i s svým generálním ředitelem a bude a účastní se celé řady akcí, které tu jsou naplánované. Máme intenzivní konzultace ekonomické, politické na programu a doufáme, že později v tomto roce proběhne i summit, až eh, bude po indických volbách, až bude po eurovolbách a budeme přesně vědět, kdo bude řešit co na obou stranách. Ale politická dohoda mezi předsedou Tuskem a Junkrem a um, um, indickým prezidentem, když se setkali v Buenos Aires, tak to platí. Uh, je potřeba být proaktivní a ujistit se, že naše priority budou náležitě zohledněny a že nezůstanou jenom dobrými úmysly, jak říkal pan Tenok. Je tu také odpovědnost na naší straně. Budeme eh, spolupracovat v různých částech světa daleko úžeji, abychom, abych odpověděl paní Lochpiller, to je takové to překrývající se sousedství, to znamená Střední východ a, a Afrika, ale to také znamená, že budeme spolupracovat v některých e, situacích v indickém sousedství a tak taky činíme v rámci velmi dobré spolupráce, když vyvstaly složité situaci v těch zemích, které jste zmínili, jako je Sri Lanka a Maledivy. A um, on ústavní řád v této zemi a demokracie a právní stát um, jak si jsou na vzestupu. Musíme také uh, spolupracovat s Indií v případě situace v situací v zemích jako Bangladeš nebo Myanmar. A konečně bych odpověděl na otázku lidských práv obecně a Kašmíru konkrétně. Eh, na obou stranách se snažíme více spolupracovat s Indií na lidských právech, to je jasně uvedeno jak v prohlášení nebo v dokumentu komise, tak rady a eh, v, eh, i v OSN, kdy Indie není členem Komise pro lidská práva, takže povedeme dialog na toto téma, nebo tedy e- EU je jediným partnerem. Indie má eh, se, se zatím těchto diskuzí neúčastnila, eh, takže sledujeme osud obránců lidských práv v Indii. A eh, některé nástroje pro demokracii a lidská práva financujeme také celou řadu ehm, programu pro boj proti diskriminaci kast po, na, na základě kasty, na základě pohlaví a, a, eh, a dále eh, pro zlepšení postavení žen a podobně. Co se Kašmíru týče, eh, postoj EU je jasný, my podporujeme jak Indii, tak Pakistán k, naložení, k nalezení společného udržitelného řešení tak aby obyvatelé Kašmíru sami mohli rozhodovat o svém osudu a je eh, na zodpovědnosti obou států, aby nalezli řešení svých sporů. A domníváme se, že zneužívání lidských práv a jejich porušování Eh, pokud k ním eh, dojde, mají být důkladně vyšetřeny, transparentně a, a mají eh, být vyřešeny způsobem, který je v souladu s mezinárodním právem. A indická vláda je otevřená mm, naši velvyslanci mají možnost se tam s tou situací seznámit a, a se s bojem proti terorismu ve všech formách. Thank you, Mr. Wiegand. Děkuji, pane Vigande, Chce to někdo ještě komentovat? Není tomu tak, takže vám děkuji, že jste přišli, děkuji, pane Vigande, děkuji Jeffrey za to, že jste zorganizoval toto setkání spolu s výborem AFET a myslím, že teď hned přejdeme k dalšímu a poslednímu bodu dnešního programu, to je bod číslo 34. Někteří z nás tady sedí už od 9 od rána, ale stále jsme fit, protože teď se těšíme na setkání s kolegy z výboru DEVE. Už se sem všichni dostavují?